Colleagues, good morning. Dobré dopoledne, vážení kolegové. Já bych vás rád požádal o klid a začneme s oznámením předsedy. Jmenování zpravodajů a navrhovatelů na základě včerejšího zasedání koordinátorů. Začnu s nominováním zpravodajů a navrhovatelů tedy. Máme dvě zprávy, které jsme přidělovali. Atenská umluva o přepravě cestujících, úprava návrhu rozhodnutí v eh, Rady ohledně eh, předpisu z roku 2002 a rozhodnutí koordinátorů je, že předseda to víceméně dělá. Nebo eh, kohokoliv tedy eh, k tomu budeme jmenovat. A dále je tady směrnice o použití údajů z PNR ohledně identifikace a eh, v trestního stíhání závažné trestné činnosti v souvisí s terorismem. Myslím si, že to je stanovisko pro Libé bude ho dělat, bude ho dělat zelení nakonec. Protože ti jsou další na řadě, takže ti si to eh, rozhodnou. Myslím, že si to už vytipnou, ale eh, formálně nám to prosím oznamte. A potom eh, dokumenty na vědomí. Zpráva komise o průběžném hodnocení společného podniku Cezar. A koordinátoři se rozhodli že eh, pozveme eh, výkonného ředitele Cezara na naš, na jedno z našich příštích zasedání výboru a potom eh, k leteckým dohodám a důvěrným dokumentům. Tam se koordinátoři dohodli na praktickém kodexu, do kterého bychom se měli pustit. Eh, v souladu s dopisem s komisařem, eh, komisaře Kalase a to já bych vás tedy na to chtěl upozornit. A potom mě koordinátoři požádali, eh, abych podal, poslal panu Barozovi návrh dopisu ohledně rozpočtových zdrojů pro politiku cestovního ruchu. Tento již odešel. Na nyní bych se obrátil, nebo bych se podíval na to, co jsme včera ještě dalšího rozhodli k vysoké koordinační skupině STOA a ocenění za trvalé udržitelné e, využívání energie, tak koordinátoři e, se rozhodli e, ocenit paní Tykau, co by naši dlouhodobou zástupkyni výboru v STOA. Potom ke komitologii a tady to máme trošku složité, takže prosím sledujte mě. Předseda informoval koordinátory o zasedání výborů no, odborníků podle článku 15 rámcové dohody s komisí. Komise pořádá zasedání s národními odborníky pro přípravu a provádění legislativy. Komise může přizvat odborníky parlamentu, pokud eh, parlament si to žádá. Já jsem si eh, v tomto kontextu vyměnil eh, několik dopisů s místopředsedou Kalasem ke směrnici OITS, kde jsme vyžádali eh, svoji přítomnost. První jednání má být v květnu. Vzhledem k tomu, že neexistují žádné eh, obecné zásady pro jmenování odborných eh, zástupců parlamentu, koordinátoři eh, vám předkládají následující doporučení. Parlament může být zastoupen, pokud to bude nezbytné předsedou, který bude dohlížet na to zasedání a zpravodajem. Předseda může svoji dohledovou funkci předat svému předsedovi nebo stálemu zpravodaji pro komitologii a, a příprava těchto aktů bude tedy na těchto lidech a ti budou dále informovat e, poslance. To bylo doporučení tedy ze včerejšího zasedání koordinátorů ke strukturovanému dialogu. Předseda připomněl, že lhůta pro politické frakce, aby se vyjádřili k pracovnímu programu komisera 2012 je konec března. Máme e, tam čtyři šest priorit z toho pracovního programu a jedna z nich by měla být nějakou super prioritou, takovou jedničkou. A koordinátoři potom si přeberou ty priority na svém zasedání 11. dubna. A potom k bodu různé. Předseda informoval koordinátory o eh, jednání, které eh, se možná schová mezi, tedy zvolá mezi jím a předsedou Kalasem eh, ještě před vydáním toho dokumentu pokud jde o návštěvu eh, delegace v Maroku, tak tam maximální počet eh, poslanců je 8, protože je to mimo EU. A podle Dehontova systému budou 4 pro EPP, 2 SND, 1 ALDE a 1 ECR. Zasedání in camera a s novým šéfem pro eh, letectví, panem Baldwinem, které bude dnes v 5.30, tak tam jsem chtěl poslance, eh, poslancům připomenout důvěrnost tohoto zasedání. Jsou tam zpravodajové, eh, stínoví zpravodajové a koordinátoři na tom zasedání. Eh, zaměstnanci, pokud jde o politické skupině, ty měli maximálně dva, a poradci a asistenti za poslance jednoho, pokud tam budou poslanci. A potom bych vám ještě připomněl, že 30. dubna ráno jsme navrhli zrušit zasedání výboru. Tolik tedy k tomu, co jsme probírali na koordinátorech. Máte dotazy? Pokud ne, můžeme odsouhlasit výsledek zasedání koordinátorů. Děkuji vám. A nyní přistoupíme k hlasování. Kolegové, slyším tady e, spoustu šveholení, tak vás poprosím, abyste to trošku tlumili. A nejdříve budeme hlasovat o zprávě paní Tykau. ohledně dopravního uplatnění globálního navigačního satelitní, globálních navigačních satelitních systémů. Ještě než tomu přistoupíme, tak si uděláme cvičné hlasování. Takže cvičné hlasování, prosím, zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Končím hlasováním. Je všechno v pořádku, paní Kastevic. Hlasuje nám tady víc lidí, než by mělo. Takže můžeme začít. Všichni máte kartičky, doufám. A začínáme tedy se zprávou paní Tykau, odstavec 2, pozměňovací návrh 13, paní Lichtenbergové, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 14, pan Kuhn, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 15. S ústním pozměňovacím návrhem eh, nahrnou, za, zaměnit EASA za úřady. Máte připomínek? Ne. Takže přijímáme ústní pozměňovací návrh. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 16. Pan Kůn. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 17. Paní Mar- pan Magnesku, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 5. Kompromis 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 23. Paní Jensen, kdo je pro?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 ústní pozměňovací návrh k odstavci 11, odstavec, uh, kompromis 2. Je to obráceně tedy, kompromis s ústní pozměňovacím návrhem, ale předpokládám, že proti tomu nikdo není. Kompromis 2, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 42, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 43, pan Kouza, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45. Eh, Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 46. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 47. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 38. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Právní důvod 2a. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo 2. Pan Užijas, ústní pozvací návrh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 Přijata. Pět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Osm. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. Devět. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata.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 stanovisku výboru ITRE. A kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. B. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. C. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jedna. Pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 6. Kdo je pro? Můžeme uh, 6 a 12 je z toho hromady? Ne? Tak, tak máme námitku. 6. Kdo je pro?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 Děkujeme, pane Pasko, jste, proti, jste pro. Takže 38 rozdaných hlasů, 39, pardon, s panem Pasku. 33 pro, 1 proti, 4 se zdrželi. Takže přijato a blahopřeji paní Tykau. A teď k mé vlastní zprávě. tady přeskládáme. Takže Kristofe. Pozměňovací eh, návrh číslo dvě paní Runner, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, trojka paní Meissner, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, čtyři s ústním pozměňovacím návrhem, souhlasíte s ním, kdo je pro,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 Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Číslo jedna, paní Rele. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Závěrečné hlasování zahajuji teď. Tak pan Pasku mává a teď končím hlasování. 39 eh, s panem Paskujem a 39 pro. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, přijato. Hmm, jenom bych to připsal panu zpravodajovi. Jde dále zpráva paní Sehnalové. Stanovisko, pardon, ke směrnici Evropského parlamentu a rady, kterou se upravuje směrnice 2025 pokud jde o e, traktory e, uváděné na trh v rámci pružného systému, máme pět pozměňovacích návrhů. Číslo jedna, paní Lichtenberg, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. No. Pozměňovací návrh číslo 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to bychom ověřili. Pozměňovací návrh číslo 3. Zahajuji hlasování. Hlasovali se všichni? Končím hlasování. A tímto je to zamítnuto. 18 pro, 19 proti. Pozměnací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměnací návrh 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměnací návrh 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijata. A hlasujeme o závěrečném textu. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. 39 lidí hlasů, 31 pro, 4 eh, proti, 4 se zdrželi a tímto blahopřeji paní Sehalové k jejímu stanovisku. A nyní přecházíme k dalšímu bodu na pořadu jednání a tím je, je Evropská dálniční známka Eurovinět. A jedná se o zprávu pana Alkadravího. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům a ostatním kolegům za konstruktivní spolupráci. Jedná se o Evropskou rámcovou záležitost, která umožňuje internalizaci také nákladů způsobených těžkými nákladními auty. Jde zde o větší regulaci nákladní dopravy a jde také o větší investice do tohoto sektoru, tak aby celý tento sektor byl udržitelný a také atraktivní jde o to, abychom aktivně vstoupili do jednání s radou a právě proto bychom neměli zapomínat na určité věci. Ve druhém čtení nemůžeme zamítnout společné spojené stanovisko rady a na to potřebuje, můžeme ho pouze pozměnit a na to potřebujeme kvalifikovanou většinu. Jako zpravodaj jsem se od počátku snažil formulovat určité návrhy, které co nejvíce budou reprezentovat většinový názor zde ve výboru <clears throat> a které lze potom také prezentovat při dohodovacím řízení s radou. Já bych býval byl ambicioznější, ale musel jsem samozřejmě také zohlednit to, co měli na eh, srdci kolegové. Tady jsou určité otázky týkající se harmonizace a dále se týká se, to, se tato zpráva zabývá takovými pět, ty balíčky. Jaké externí náklady lze v budoucnosti internacionalizovat? Toto musíme vidět v souvislosti také s rozlišováním poplatků v oblasti infrastruktury. K tomu jsem formuloval určité návrhy. Například přetížení dopravy, to je tedy špička, ta nebyla zohledněna a nebyla započítána do započítatelných externích nákladů, ale na druhé straně máme možnost pracovat na návrhu rady tak, abychom přetížení dopravy také začlenili do rozlišování Dále také rozpočtová neutralita těchto výdajů musí být zdůrazněna. Všechno to zůstane neutrální z hlediska rozpočtu a rozlišení musí být rozšířeno, musí jít asi do 200% nad průměrnými eh, poplatky při přetížení dopravy a to špič, dopravní špička může být zvýšena z pěti na osm hodin, to je v návrhu rady, to je cílem to je takový náš trumf, se kterým jdeme do jednání. A přitom také musíme zohlednit realitu v určitých oblastech, protože v některých oblastech je přetížení dopravy tedy špička delší než pět hodin. To druhá záležitost se týká vyčlenování či označování příjmu. Tím když se zabýváme od roku 2006, když jsme diskutovali o prvním přepracování. Stanovisko rady je jednoduché. Rada říká, že my toto chceme doporučit, chceme doporučit, aby příjmy byly opět investovány do dopravní oblasti a my chceme, aby toto bylo povinné. To znamená, že prostředky příjmy musí téci do Eh, dopravní infrastruktury. Takže stanovisko rady je černé, naše je bílé a my se musíme trefit někam do společné šedé zóny a my chceme však postupovat i v této oblasti velmi ambiciozně. Tra- eh, požadavky transparentnosti já jsem doplnil, já jsem řekl, ať již se eh, jakkoliv blížíme k vyčlenování příjmu, tak členské státy musí zabezpečit to, že od počátku hned řeknou, jak budou s příjmy nakládat. To není přesná účelová alokace, ale členské státy musí přesně říci, jak s těmito prostředky naloží. To znamená, že státní, eh, státní rozpočty musí být zde konkretizovány. A za třetí, to je třetí balíček, balíček, to je obnova vozového parku. Rada vycházela z návrhu parlamentu z prvního čtení a řekla, odklad poplatku za znečišťování vzduší. Toto bylo odsunuto pro vozový park 5 a 6, takže čtyři roky po zavedení <clears throat> euro 6, tedy po roce 2017, může být tento poplatek také vybírán. Já jsem to ve svém návrhu trochu posunul směrem dopředu, o rok dopředu. A já bych chtěl mít trošku větší manevrovací prostor ve, pro, tedy ve srovnání s radou. Já bych byl rád, kdyby rada zde zohlednila jiný návrh a to je návrh, aby poplatky pro největší znečišťovatele byly spojeny například s poplatky v oblasti hor, hor protože to je pro vozy 0, 1, 2, 3. Já jsem, ochotně, já jsem také ochoten eh, umožnit čtyři roky odkladu, jestliže mi rada na jiném místě vyjde stříc. A tady tímto způsobem budeme moci zvětšit rozdíl mezi zastaralými a novými vozidly a tím se můžeme dát pobídky k obnově vozového parku. A za čtvrté, to se týká také tonáže. My jsme řekli, že výběr poplatku musí začít od 3,5 tun, to je také ve směrnici z roku 2012, či bude to tam. Rada toto chce překročit a dává Eh, možnost členským zemím toto zavést až od 12 tun. Já si myslím, že v textu musí být přesně napsáno, že obecná norma musí být 3,5 tuny. Já však nevylučuji, že v určitých eh, výjimečných případech to bude zavedeno až od 12 tun, ale to musí být přesně popsáno. A ten poslední bod, to jsou naše domácí úkoly pro budoucnost. Tento zákon, tato norma samozřejmě nebude perfektní na tom se všichni shodneme, ale potřebujeme určitou dobu na změnu mentality a postojů potřebujeme také podporu z e, strany veřejnosti a sektoru. To také znamená, že v budoucích letech budeme muset e, přepracovat určité body. Například se bude jednat o to, že všechny ostatní dopravní prostředky e, a také dopravní, druhy dopravy budou moci být zapracovány a také zohledněny další externí faktory. Já si dobře uvědomuji, uvědomuji, že pro určité frakce určité body pro určité frakce nebudou akceptovatelné či jdou příliš daleko. Já jsem však eh, přesvědčen o tom, že musíme obhájit naše stanovisko parlamentu a proto jsem se snažil návrhy formulovat vyváženě tak, abychom měli manevrovací prostor, tak, abychom mohli získat v této oblasti co nejvíce. Žádám vás o podporu celého balíčku a apeluji na vás na všechny. Já dobře vím, že to možná porušuje naši eh, běžní praxi, ale žádám vás, abyste nepředkládali tolik pozměňovacích návrhů. Děkuji vám, pane Alkadrávi. Mám takový pocit, že to je jedna z těch zpráv, kde prostě se nelze zavděčit všem najednou a bude třeba velké vynalezavosti, abychom se o to pokusili. Takže teď seznam řečníků, aby ti, kteří na něm zatím nejsou, se mohli připojit. V tuto chvíli je tam následující se... Eh, Pak ještě Stínový, potom Groš, Rike, Devandas, Pasqual, Guanchian, pan Finanze, paní Runner, paní Turan, Ano, pan Lightread a pan Van Dalen. Takže to je všechno. Takže ještě jednou přečtu seznam. Nebude to nutně v tom seznamu, v jakém budete uh, hovořit, ale přečtu všechny. Takže kromě stínových jsou ti to. Mr. De Grandes Pascal, Mr. Kantian, Mr. Lightfried, Mr. Van Dalen, Mr. Fitanza, Mrs. Rana, Mr. Duran a Mr. Eh, Kutuman Sopoulos. <laughs> okay. Výborně. Teď jsem se to naučila, už na to nikdy nezapomenu. No, bávám se, že to ale přece jenom bude trvat trochu díl. V pořádku? Je to tak? Výborně. Takže začneme. Takže za EPP, Watton Call a pak ti další kdybychom mohli uchránit eh, čtyři minuty pro stínové a tři dát těm ostatním, bylo by to skvělé. Děkuji, eh, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat eh, zpravodajovi za veškerou práci, kterou už v této chvíli vložil do tohoto dokumentu a poděkovat za tuto možnost výměny názorů ke zprávě díky skvělé spolupráci, kterou e, jsme tady e, zavedli a e, díky nejrůznějším interním rozhovorům, které jsme vedli, tak se nám podařilo už dosáhnout poměrně výrazného pokroku v této tematice a to se odráží také v návrhu textu. Jménem naší frakce bych chtěla stručně připomenout, jaké jsou naše priority. Tak nejprve bych chtěla hovořit o výběru eh, ohledně eh, těch eh, dopravních zácp. V tomto směru nás rada informovala o svém stanovisku, ale potřebovali bychom další upřesnění. Eh, hovořil jste o určitých eh, eh, variabilních situacích, ale ty, ten výběr musí zůstat neutrální a to je také v souladu s cílem, který jsme si vytkli. To znamená, že je třeba, aby především kamiony byly více kontrolovány. A já jdu ve směru toho, co stanovuje zpráva. Je zřejmé, že diskuze s radou zdaleka není ještě u konce. Eh, co se týče těch eh, variací ohledně jak časových pásem, tak eh, procent. 175 procent, to tady bylo zmíněno, to je ještě třeba kombinovat s dalšími kritérii a konstatujeme, že toto procento je opravdu velmi vysoké a že bude třeba rozlišovat mezi těmi nejzatíženějšími časovými pásmy a dalšími. A z hlediska EPP e je ještě Eh, také eh, tady důležitá otázka takzvaného earmarkingu. V tomto směru se nám zdá, že zpravodaj jde správným směrem. Eh, vy jste říkal, pane kolego, že my chceme bílou, rada černou, že zůstaneme někde v šedé zóně, ale ať je co nejsvětlejší, jak je jen možno, ať to je prostě pro všechny přijatelné. Doufám, že hovořím dostatečně jasnou řečí. A pak je tady ještě další významná věc pro naší frakci a tou je otázka interoperability. My jsme již v tomto směru přijali velmi přesné e, stanovisko ohledně harmonizování cen napříč Evropskou unii, ale co se týče mezinárodní dopravy, tady jsou stále ještě výrazné odlišnosti e, mezi jednotlivými e, systémy, ať už se jedná o mítné či eurovinětu a tak dále. Tady bychom chtěli nějaká další upřesnění ze strany rady. Chtěli bychom, aby se zavázala, že bude postupovat cestou k harmonizaci a je tedy pro, eh, zapotřebí eh, ještě hovořit o dalších bodech. Vy jste eh, mluvil o koridoru, o té účelové vázanosti, o konceptu, který je zatím velmi vágně definován a já si myslím nicméně, že opravdu jdeme tím správným směrem, co se tohodle týče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 I tady je třeba, abychom dospěli k situaci, kdy naše stanoviska budou co nejsladěnější a jak e, jsem řekla, ohledně toho takzvaného markupu naše diskuze s radou ještě není u konce. Hovořil jste také o modernizaci celého e, tohoto parku a tady jste hovořil o diskuzích s radou, o e, lhůtě čtyř let. Navrhl jste, abychom šli cestou návrhu rady, ale zároveň jste řekl, že je třeba třeba ještě analyzovat eh, určitá opatření pro horské oblasti, pak je tady kategorie 0123, kde jsme se ještě vlastně nestihli eh, dopracovat k nějakému kompromisnímu řešení s radou. Uvnitř naší frakce ostatně nejsou stanoviska ještě zcela jednomyslná, ale každopádně se myslíme, že zatím tedy lze říct, že co se týče eh, těch jednotlivých kategorií euro, je vaše eh, stanovisko dobré a že se nám podaří dospět ke slušnému kompromisu s radou. Snad jsem se zmínila o těch hlavních věcech, které eh, zajímají naší eh, frakci. Každopádně přístup maďarského předsednictví je konstruktivní a já jsem plna důvěry, že se z toho nějak eh, dostaneme k zdárnému cíli. Některé pozměňovací návrhy naše frakce předloží. Půjde o to, abychom upřesnili ještě ta jednotlivá stanoviska, která jsem tady stručně předestřela. Každopádně pozměňovací návrhy je něco, co patří do našich demokratických práv a hodláme toho využít. Na řadě je teď eh, pan Sterks. Děkuji, pane předsedo, za, eh, hovořím tedy jménem frakce ALDE a eh, chtěl bych také poděkovat zpravodaji za odvedenou práci. Naše Kolegyně teď zmínila některé body, které všichni dobře známe, všichni jsme obeznámeni s tím, co je zásadní. Je tady otázka působnosti a e, já bych chtěl na základě toho, co jsme si v této souvislosti stanovili, požádat, abychom požádali radu, aby e, v tomto směru konala. A i ohledně toho e, autoparku si myslím, že máme dobré stanovisko. Uvidíme, kam dospějeme s tou e, variabilizací těch jednotlivých e, e, částek, ty jednotlivá procenta tady byla zmíněna, nakonec se nám podaří dospět k nějakému řešení, určitě i ohledně těch časových pásmem a v tomto směru si myslím, že návrhy zpravodaje jsou dobré. A teď ještě ohledně toho slavného earmarkingu, toho Eh, té otázky rozpočtových prostředků. Tady si myslím, že je třeba, aby se státy zavázaly eh, k určitému zlepšení situace. Zatím nejsme na úplně dobré eh, cestě a je to také jedna z hlavních témat naší diskuzí s radou, jak předestřel zpravodaj. Je tady další téma, na které bychom neměli zapomínat. Myslím si totiž, že jsme teprve v určité oblasti na počátku. Musíme tady stanovit nové principy. Je tady otázka internacionalizace těch vnějších nákladů. Půjdeme to cestou nebo ne? Je to zásadní otázka. A v tomto směru vlastně teprve začínáme diskuzi a ono to bude takový precedens i pro další jednání eh, eh, v těch ostatních eh, kategoriích a toto je legislativní akt, který podle mého názoru budeme muset ještě revidovat v následujících letech, ale teď je třeba především definovat určitou hlavní zásadu a, ty podro... a, to, co budeme tedy muset ještě doplnit. A proto je důležitý pozměňovací návrh 26 a ta revizní klauzula, která musí být co nejšířej koncipovaná, jak je jen možné, protože e, diskuze se budou vyvíjet a situace se nepochybně bude v následujících letech vyvíjet také také. Zapomínejme na to, že rada vidí věci možná pouze, eh, pouze takovým úzkým prismatem a musíme mít širší záběr. Také si myslím, a to se mi zdá velmi důležité, že by náš výbor měl definovat eh, určité eh, stanovisko, které by bylo možno podpořit co nejšířej napříč politickým spektrem. A zpravodaj bychom měli požádat, aby se co nejdřív sešel s předsednictvím, aby prostě bychom, abychom prostě měli jasnou představu o, o tom, jak dále postupovat v této věci. Až do posud se nám, myslím, podařilo dobře ta naše stanoviska definovat a jsem toho názoru, že pokud rada bude chtít k tomu přistoupit konstruktivně, tak nakonec postoupíme ku předu. Ale riziko je v tom, že v radě jsou možná lidé, kteří nestojí o to, aby se věci pohnuly, kteří nechtějí pohnout prstem, kteří nechtějí definovat ani ty hlavní zásady a je tady z politického hlediska možnost, že vlastně budeme spíš dozadu než ku předu. Ale každopádně definujeme naše stanoviska, uvidíme, co se bude dít na e, plenárce. Děkuji paní Lichtenberg za zelené. A... Děkuji vám srdečně, pane předsedo. Když se vrátím k tomu, co řekla paní Wortmann Kohl, tak v této tématice se nedostáváme k bílému eh, a sice snižování emisí, ale spíše opravdu k temně černému, protože emisí je stále víc. A musíme si uvědomit, o čem nyní ještě dnes diskutujeme. My tady diskutujeme o obnově vozového parku a především chceme také ochránit obyvatele, kteří žijí v oblasti silně vytížených dálničních tahů, ale k tomu vlastně vůbec nedochází. My o to usilujeme, ale nedosahujeme. My tady v podstatě kouse konstatujeme, že externí náklady existují a tečka a principy samotné nám nic nám neprospějí, jestliže jsou dálniční tahy dále stále více zatížení, ani nám nepomohou v ochraně životního prostředí. My musíme jednoduše jednou začít eh, tyto principy provádět, jinak nebudeme důvěryhodní vůči veřejnosti. A pokud se týče eh, účelové alokace prostředků, což je jeden eh, takový hlavní problém, to si myslím, že je pouze zdánlivý svý efekt, protože každá země, která bude mít eurovinětu, bude stále méně věnovat z rozpočtu na tuto sféru. To znamená, že se nic moc nestane. A když nebudou příjmy, tak bude muset být rozpočet vyšší. Proto já si myslím, že toto je takový fiktivní boj. Sice má symbolickou hodnotu, ale pravděpodobně žádnou realitu reálnou hodnotu. Pro mě jsou dva body důležité. A to je otázka sčítání přirážky a potom výjimka pouze pro jedna až tři to je věc, která nám vlastně vůbec neprospěje, protože v dálkové dopravě tyto eurotřídy třídy se hrávají pouze marginální roli, mají minimální procenta. Já jsem proto, abychom k tomu mě, vzali ještě čtyřku, protože pak bychom měli minimální pobídku, minimálně tedy k obnově vozového parku. To je takový minimální návrh. A za druhé, formulace týkající se 12 tun nebo 3,5 tun, tato formulace musí být přesná a konkrétní, aby opravdu k omezení došlo, protože jinak tomu je tak, že dál situaci zhoršujeme. že se hluk hodnotí pouze v noci. To není správné. I z lékařského hlediska je to nesprávné, protože hlukové zatížení je daleko horší, jestliže eh, existuje v průběhu 12, 14 4, či 24 hodin. Toto snížení systému násobků, eh, proti tomu také protestuji, to se mi také nelíbí. Návrhy pana Elka Draui nejsou nijak negativní. O, mimo této záležitosti týkající se vstupu v platnost s markups a potom také externími náklady. Některé návrhy mohu podpořit a u dvojky a u trojky záleží na finální formulaci, ale myslím si, že tento návrh ztratil veškeré ambice. Já se celou dobu vlastně ptám, proč EPP to chce nadále oslabovat, protože jednou se pak dostaneme k formulaci, že bude řečeno možná, že nějaké externí náklady v dopravě existují protože tady pomalu vychází na světlo světa, že vlastně nic nechceme. Já čekám na to, že započítání externí nákladů se jednoho dne dokonce spochybní. Já v reálu musím říci, že tady žádnou změnu nevidím a musím také říci, že lidé, kteří žijí jestliže toto chceme vysvětlit lidem, kteří žijí u dálničních tahů, takže jak jim to chceme vysvětlit? Principy jim sdělovat to nemá žádný smysl. Děkuji vám a nyní pan Zíle. Děkuji, pane předsedo. Chci se připojit těm, kteří eh, poděkovali za tuto zprávu, také poděkovali za dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji. My nyní diskutujeme naši pozici pro jednání s radou, ale musíme myslet ještě dál. Musíme předpokládat situaci, které situaci, v jaké budeme uzavírat kompromisy s radou. My za nás nebudeme předkládat hodně pozměňovacích návrhů, maximálně tedy tu dobu pro poplatky pět nebo osm hodin. Já si myslím, že bychom měli udělat krok vpřed a najít zlatou střední cestu mezi pěti a osmi hodinami tak další záležitost se týká maximálního poplatku 200% nebo 175%, to je to, co říká rada. Tady bychom také mohli dospět ke střední cestě. To by mohla být tak, mohlo být politické gesto nalézt eh, eh, soulad s radou. A my jako parlament tedy pozice týkající se vyčlenování příjmu, my budeme také podporovat 15 pro projekty ten. Pokud se týče obnovy vozového parku, tak naše stanovisko je takové, že stanovisko rady je podle našeho názoru vyváženější, protože v mnoha členských státech přístup k úvěrům pro malé a střední podniky je obtížný a bude obtížný a proto malé a střední podniky mohou těžko obnovovat vozový park neboť trh se bude v této oblasti dělit a proto musíme být velice opatrní při schvalování předpisů, které eh, mohou šetřit eh, životní prostředí, ale změní eh, příslušné průmyslové odvětví. Pokud se týče 12 tun, tak já se domnívám, že zde ještě můžeme pracovat se zpravodajem, aby předložil lepší kompromis než doposud. posud. A potom návrh 24, a to je platební systém založený na období. Toto by mělo být e, pozastaveno a měli bychom mít systém založený na trasách či e, vzdálenostech. Jestliže chceme aplikovat systém znečišťovatel platí, tak tento znečišťovatel e, platí i tehdy, když nejede, když je motor, běží a auto stojí, tak také znečišťuje. A existují e, situace, kdy vozy stojí na silnicích a i když nejedou, tak nadále znečišťují životní prostředí. Děkuji. Děkuji vám a nyní ostatní poslanci po třech minutách, tak abychom měli dostatek času také na prezentaci komise a nyní pan Groš. Děkuji, děkuji, pane předsedo. I já děkuji zpravodaji a stínovým zpravodajům. Myslím si, že již odvedli dobrou práci a nechci skrývat, že v EPP nepo, nebude snadné dospět ke společnému stanovisku, protože otevřeně řečeno, protože máme tady země, které hodně budou platit a budou mít málo příjmu a bude to u jiných zemí zase naopak. To je realita, která existuje, kterou musíme akceptovat a proto my jako OEPP se budeme snažit o nalezení střední cesty nejenom e, vzhledem ke kolegům, ale také vzhledem e, k principu internalizace nákladů, to je princip, který akceptujeme, akceptujeme, ale my chceme přeskoumat všechny do, druhy dopravy a nejenom silniční dopravu a především nákladáky, protože často nákladáky se stanou obětí tohoto přístupu, protože samozřejmě lidé, lidem se nelíbí a nemají je rádi, ale také bychom se měli věnovat jiným druhům opravům. A také jsou země, které e, zapojili, začlenili do tohoto zkoumání i osobní auta a tyto země to měly opravdu těžké. My víme, že harmonizace je těžká věc. Internalizace externích nákladů pomocí eurovinety to není žádná povinnost. My jsme se snažili o to, aby se to povinnost stala, ale na úrovni EU se musíme snažit opravdu podporovat harmonizaci. My víme, že více více než 160 měst v Evropě zavedly zóny s nízkými emisemi také z poplatky. Takže my se tady vystavujeme nebezpečí, že nebudeme mít dva, pouze 27 různých analýz, ale budeme mít také různé limity v různých městech. A parlament by se měl snažit o to, aby nevedl pouze eh, inter, eh, diskuzi o internalizaci nákladu, ale také především se snažil o harmonizaci. A earmarking, vyčlenování příjmů, je důležitá věc a také my musíme eh, především také spolupracovat s radou, protože rada rada má těsnou většinu, v radě je 50% zemí, které tu vůbec nechtějí, takže musíme být rozumní a snažit se o kompromis, protože se snažit opravdu o dosažení nemožného je horší, než dosa- snažit se o dosažení kompromisu. Děkuji. Pan Lightfried, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. To, co nyní řeknu, nemá znít jako kritika tvrdě pracujícího zpravodaje já nyní musím říci, že já jsem skutečně nespokojen. Já jsem již byl nespokojen, když jsme schválili v prvním čtení úpravu. Pan Groš o tom také e, hovořil. Tady se snažíme o ustanovení mít na částečných trasách a s tím jsme stroskotali. To by byla částečná harmonizace, která se nám nepovedla. Také se nám nepotře- nepodařilo dostat CO2 do externích nákladů jak můžeme mě dnes někomu vysvětlit, že se o dvě se do této úpravy nedostalo. To jsou věci, se kterými já jsem od počátku nespokojen a také se mi eh, eh, rozhodnutí z prvního čtení nelíbilo a také rozhodnutí rady se mi už vůbec nelíbí. Já vůbec nechápu, proč nemůžeme mít přirážku pro citlivé zóny a nemůžeme to skombinovat s externími náklady. Já také vůbec nechápu, proč právě v oblasti hluku roku eh, rada tak snížila limity, že vlastně už neexistují žádné náklady na hluk. A to, jsou, to je především v oblastech, kde není příliš eh, velké osídlení, to je například v horských údolích, tam vlastně žádné náklady za hluk již nevznikají. A to já prostě nechápu. A já dávám eh, zapravdu kolegovi Grošovi, že rada prostě zaujímá takovou pozici, jakou zaujímá a my se musíme snažit tuto pozici zlepšit. A tady vzniká otázka, zdali budeme nabízet v, eh, v, v jednání málo či méně, více. A já jsem vždycky proto jít eh, s ambiciozními cíly do jednání, pak také můžeme z toho vyzískat víc. My bychom měli uh, ne, my bychom neměli brát velké ohledy na rozhodnutí rady a pak uvidíme, co z jednání vzejde. Principiálně je tomu tak, že začlenění exper, externích nákladů je krok správným směrem, ale jestliže tento krok není krok, ale jak bych to řekl, Jestliže je to takové plížení vpřed, tak nemůžeme být na konci spokojení, pak musíme na konci říci, to bylo málo ambiciozní a já si toto rozhodnutí nadále ještě pro sebe vyhrazuji. Děkuji, pane Leitfriede. Paní Durán, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zpravodaj za odvedenou práci samozřejmě, ale podobně, jak to řekla moje kolegyně, i já mám určité e, potíže. Za prvé je třeba tady učinit určité strategické e, výběry, jinak se nám text oslabí, a to především v předvečer bílé e, knihy. Buďme trochu ambicioznější v tuto chvíli. Problémy konkrétní. Nejprve se hovořilo o e, jednotlivých sektorech, o přesunu tíže z jedných na druhé, to je jistě dobré, ale ta kritéria, o kterých se tady v této souvislosti hovoří, mě absolutně neuspokojují a především co se týče úlohy a povinnosti členských států a jejich povinnosti financovat určité věci. Když se podíváme na pozměňovací návrh 18, tak to vypadá, že členské státy prostě budou e, snižovat své rozpočty na dopravu, protože budou vidět, že jim jim ty peníze budou proudit od jinut. Tak to asi není cesta, kterou bychom chtěli jít, eh, abychom pouze snižovali eh, rozpočty na dopravu v členských státech. To přece není cílem eurovinety. A pak eh, ještě ty volnější časové sloty a pak ty dopravní špičky, tak tam se mi zdá, že v těch prvních případech je to negativní, to, čemu říkáme eh, congestion charge, protože to je eh, vlastně eh, to je vlastně levnější, to, to, to se zaplatí za ty poplatky, za ty dopravní špičky, ale připadá mi, že celý ten systém, jak je tady nastaven, neodpovídá tomu, jak já si představuji internalizaci vnějších nákladů. E, musím říct, že jsem také dost citlivá na e, postoj a na e, problémy těch provozovatelů. To jistě ano. Musíme jim dát ale jasný signál. Jsme pro, nejsme proti silniční dopravě, ale jsme proti určitému nerozumnému užívání silniční dopravy. Je třeba vydat takové signály, které by vedly provozovatelům provozovatele k tomu, aby se chovali e, rozumněji a pracovali trochu odlišně. A k tomu, e, abychom tyto signály e, vyslali, tady ještě nejsou všechny faktory. Musíme být silnější stanovisko z kraje, mít jít třeba i do konfliktu s radou, to nakonec není žádná katastrofa, ale tímto něco dosáhneme. Děkuji. Pan Van Dalen, tři minuty, prosím. Děkuji. Eh, pane eh, předsedo. Eh, já myslím, že je asi lepší, abychom měli sklenici do poloviny plnou, než z poloviny prázdnou. Na tomhle problému pracujeme již deset let a možná, že jsme dospěli ke chvíli, kdy bychom měli eh, přijmout určitá eh, závěrečná rozhodnutí. Na, ten, eh, na tu chvíli už opravdu doschla. Někteří jsou nespokojeni, někteří jsou přímo v opozici, ale zdá se osobně mně, že jsme nikdy nebyli tak blízko, abychom tady před očima viděli skutečnou možnost ta určitá opatření zavést. To si myslím, že je třeba vidět a jak opakuji, dávám přednost eh, sklenici z polovina plné než z půlky prázdné. A teď eh, některé z bodů, které tady zazněly zpravodaj eh, učinil určité návrhy, které eh, dost eh, prosazuje. My jsme samozřejmě tady v situaci, kdy tady existují vedle sebe paralelně různé systémy, různé vyněty a ptám se dalších frakcí, zdali by nebylo možné, abychom se dohodli na určitém robustnějším pozměňovacím návrhu v této věci k tomu se ale ještě později vrátím. Další důležitá věc z mého hlediska je pozměňovací návrh eh, zpravodaje ohledně výjimek eh, pro kategorii 6. Eh, Tam to chce omezit na tři roky. Já tomu ale nerozumím. On říká, že chce čistší silnice, chce také podporovat provozovatele, aby užívali ekologičtější vozy. A já si myslím, že pokud něco takového chceme dosáhnout, tak musíme rozšířit tu výjimku u kategorie 6, spíš než ji snížit a e, pokud nebudeme toto dělat, tak prostě e, se ta e, znečišťující vozidla budou používat i nadále. Já bych tohle chtěl zpravodajovi takto sdělit. Myslím, že o tom bychom měli ještě dále diskutovat a tyto dva body jsou pro mě nejdůležitější. Samozřejmě s různými frakcemi o tom budeme ještě jednat a až budeme jednat s radou, tak bychom si měli rozdělit odpovědnost a jednat zásadně. Děkuji, pan Riky. Děkuji, pane předsedo. Tak úplně nejdřív chci poblahopřát Saidovi, e, protože toto byla velmi citlivá záležitost. Obecně řečeno, pokud se podíváme eh, na věci s určitým odstupem, tak eh, by člověk mohl říct, že tady vlastně není až tak velký problém, nebo nebyl, protože tady všichni eh, ve výboru bránili princip internalizace vnějších nákladů a znečišťovatel platí. Nicméně zblízka už je vidět, že to téma je velmi komplikované a já musím přiznat, že jsem s velkým zájmem sledoval jednotlivé velmi komplexní prezentace, plné různých jemných eh, faktorů a skutečností i od stínových zpravodajů, eh, kteří řekli něco neřekneme, ale nakonec to stejně řekli. A je vidět, že frakce jsou uvnitř také rozpolcené, spíš než aby ta rozpolcenost byla eh, mezi frakcemi jako takovými chci říct, že já velmi podporuji stanovisko zpravodaje. Ta jeho stanoviska mi připadají velmi opatrná, velmi e, vyvážená a jdou cestou kompromisu, protože my dobře víme, že e, rada je v tomhle dosti zabejčená a že se nebude chtít příliš posunout. E, myslím si, že tady jde o taktickou e, rozpravu a ne o rozpravu o meritu věci. E, já si myslím, že ohledně merita věci máme všichni jasně. E, já si myslím, že také to, co řekla paní Durand, je poměrně jednoznačné. A teď ty výjimky. Proč eh, snižovat výjimky a tak dále? Já se v této věci eh, stavím na stranu Saida pokud eh, by naše výjimky byly příliš rozšířené či vyprázdněné, no tak eh, potom by směrnice zůstala vyprázdněná eh, po řadu let. Pokud chceme něco takového nechat pět let bez změny, tak by bylo lepší o tom znovu hlasovat. A teď kolem toho mítného já bych byl eh, klidně eh, pro 100% ohledně těch eh, témat, co tady bylo řečeno, tak chceme bojovat proti dopravním špičkám, to je jasné, prostě zavalení těch silnic v době dopravních špiček a musíme se k tomu postavit čelem. Já osobně obhajuji definici koridoru, tak jak ji zde uvádí zpravodaj a Jde o určité moduly eh, a chci eh, také trvat na klauzuli rendezvous. Eh, myslím, tam je prostě vidět naše eh, rozpolcení. Eh, je tady vidět, že se doufáme sejít za pár let eh, v situaci, která bude lepší, ale to není vůbec jasné. A úplně na závěr bych chtěl říct jednu věc. Především těm, kteří nejsou až tak nakloněni tomuto textu. Pokud bude evropské stanovisko slabé, tak v rámci subsidiarity některé členské státy budou jednat ještě důrazněji a e, ty státy, které budou muset platit, se pak probudí do temného dne, pokud tady nebude něco na evropské úrovni, tak některé státy budou velice striktně uplatňovat svá vlastní mítna a to velice tvrdým způsobem, mnohem tvrdším, než kdyby eh, tady existoval určitý evropský kontext, který by byl strukturovanější. Jinými slovy, nabádám k opatrnosti, eh, prostě Eh, lidé, kteří jsou proti tomuhle, by nakonec mohli jít ještě cestou eh, takových více penalizujících národních režimů a systémů v oblasti mítného. Děkuji, pan Deglandes, Pascal. Sí, gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Já si eh, nemyslím, že by někdo popíral, že tohle dlouhodobé téma evropské dálniční eh, známky je třeba vyřešit. Máme eh, vhodné podmínky. které prostě jsou, mm, trošku to vyplývá z ideologie. Takže je to taková dlouhodobá sága a je to velmi důležité pro takzvané periferní země. My máme legitimní zájmy a tento systém je poškozuje. Země jako Španělsko procházejí hospodářsky složitým obdobím a taková ta, a taková opatření by dále náš systém narušila. Já jsem slyšel tady eh, zástupce některých frakcí se usmívat, ale eh, mně se zdá, že eh, někdo tady hovoří o cenách eh, kaviáru, zatímco v některých zemích lidé mají problémy si koupit vůbec něco k jídlu. Pro země jako Španělsko by takovéto poplatky měly dopad například na cenu exportu. Více než 70 našich exportů jde pryč po silnici. Našimi nejhlavnějšími partnery jsou je, je Francie vlastně exportním i importním partnerem, je to 70% našich vývozů a dovozů. Takže pokud si to počítáte, tak takovéhle opatření by nás, by nás stálo miliardy dolarů a narušilo by to dále konkurenceschopnost našich společností. Pokud se podíváte na Německo, tak tam se hovoří o mnoha milionech eur. Mohu uvést spoustu případů eh, na podklad, jako, jako argument tedy. Myslíme si, že poplatky a tohoto typu na některé typy vozidel by e, pomohly e, vyřešit problém zácp. Musíme na to jít jinak. Já bych rád zcela jasně říci, e, řekl, že nejsme proto, abychom odmítli pozici rady, chceme ji zlepšit a chtěli bychom tomu přispět. Rád bych Eh, poděkoval panu zpravodaji za to, že změnil některé návrhy a za to, že pro, uh, uh, kázal určitou flexibilitu. Takže teď bych podrobněji se vyjádřil k jednotlivým návrhům. Zejména pokud, tak za prvé pokud jde o uh, účelovou vázanost uh, těch prostředků, které jsou generalizované s externalizací těch interních nákladů. Tak pokud by se to používalo na dopravní systémy a konkrétně silniční systémy, tak v pořádku, ale nemyslíme si, že je v pořádku, aby 15% těch prostředků se dávalo do transevropských sítí, aniž by se řeklo do kterých. To křížové financování je něco, co si myslíme, že by bylo proti zájmu silniční dopravy. Pokud kamionová doprava má platit, tak z toho musí mít eh, prospěch. A nezapomínejme, že silniční doprava je klíčem pro vnitřní obchod v Evropské unii. Pokud jde o to snížení nebo zmenšení eh, dopravních zácp, tak, tak ta pětka je docela dobrá. E, jako myšlenka přesunout nebo rozmělnit špičky i mimo špičku je v pořádku. My si myslíme, že bychom se měli pokusit eh, zvýšit variabilitu poplatků během, těch špiček eh, během špiček. Potom, eh, pokud je o ty poznámky pana zpravodaje na adresu jednotlivých členských států, to znamená šestka a desítka, tak pokud je o definici koridoru, tak tam já bych uvítal otevřenost parlamentu a komise vůči nové dohodě. Pan Kadravý eh, dal ještě pozměňovací návrh eh, číslo 6, kde říkal, že by se to týkalo alternativních tras. Rada se tím zabývala a on tam zpravodaj eh, vyjadřil ochotu být flexibilní v této věci, takže si myslím, že je v pořádku. Takže, pane předsedo, tohle je moje stanovisko. Každopádně bych rád vyzdvihnul přínos pana zpravodaje. Jedná se o velice delikátní a obtížný úkol. Už jsem eh, našem koordinátorovi eh, říkal, nebo náš koordinátor už říkal, jaká je naše eh, pozice, ale důležité je odrazit přesně názor jednotlivých členských států. Děkuji předsedo, děkuji Saide za tuto skvělou zprávu. Tohle téma je tématem, do kterého se opravdu zpravodaj pustil s velkou vervou. Eh, hovořilo se tady o tom, že bychom měli být ambicioznější a eh, jít eh, důslednější cestou. Já bych k tomu chtěl říct následující. Ohled, je tady tedy jednak zásada znečišťovatel platí to je eh, princip, který všichni mohou pochopit, eh, sdílet, přijmout. Co se týče výpočtu toho eh, globálního tarifu, tak tam nám říkají, že výsledek má být neutrální. To znamená, že tady prostě budou určité E, kroky učiněny proto, aby tato zásada byla podržena. E, teď víme, e, jaká je globální situace, jaká je situace v silniční dopravě a když my jako politici bychom se měli pokusit zajistit to, aby se infrastruktury zlepšily, aby se těžká nákladní vozidla zmodernizovala, abychom se nadále vyhýbali co možná nejvíce dopravním zácpám, eh, aby došlo k určité schodě mezi jednotlivými zúčastněnými stranami, aby tady byla skutečná veřejná služba, aby tady nebyla krize. No tak pokud sloučíme všechny tyto parametry, pokud je eh, prostě budeme aplikovat na jednu kategorii, tak jednoduše zvýšíme tarify, E, to e, je všechno, toto je naše odpovědnost, to je všechno, co máme učinit, vůbec ne. My e, politici musíme zajistit, aby tady byly infrastruktury, aby byla zmodernizována nákladní doprava, aby se zabraňovalo dopravním zácpám a je třeba ovšem vidět tyto věci jinak než zjednodušeným způsobem. Nejstačí zvýšit tarify pro jednu část těchto dopravců a E, myslet si, že internacionalizace těchto vnějších e, nákladů to všechno pokryje. To není skutečná politika. Politika musí být vedena jiným způsobem, rozumnějším využíváním rozpočtu, určitým e, jiným programováním využívání rozpočtu. Tady nám bylo řečeno, že pokud máme prostě všechno vzít na svá bedra, tak to není přijatelné. No dobře, my chápeme trochu zjednodušený postoj, eh, spočívající v tom, že, to se, že všechno to břemeno se vrhne na uživatele. Eh, ale eh, já myslím, že Said tady učinil velký kus práce. My jsme prostě připraveni předložit i velice pevné eh, pozměňovací návrhy na základě toho, co řekl náš koordinátor a náš stínový zpravodaj. Ohledně zásad zůstaneme pevní. To jsou zásady, podle kterých prostě nelze všechno vrhnout pouze na těžká nákladní vozidla. Další kolega, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím pokusím dodržet ten časový limit tří minut. Nemám až tolik co dodat k tomu, co řekli předřečníci. Já eh, naprosto eh, sdílím to, co řekl pan de Grandes ohledně situace, eh, ve které se nacházejí zástupci těch nějších států na obvodu Evropské unie a ohledně jejich potíží dospě, dostat se do středu eh, unie. Eh, také tady jsou určité kritiky, které sdílím, i když eh, obecně ta zpráva je dobrá. Co se týče přirážky, v souvislosti s koridory. Nicméně určitý přístup mi připadá příliš komplexní cílem nezdá se být ani eh, tak zlepšit životní prostředí, jako spíš eh, vrhnout to břemeno na eh, provozovatele z těch vnějších států Unie a zhoršit jejich konkurenceschopnost. Hodně jsem poslouchal to, co říkala paní Fortmanko, která hovoří také o otázce sousedství a chce ji tam připojit. Eh, a chce také hovořit o těch paralelních eh, trasách. Já si myslím, že bychom se měli vrátit k té původní verzi. Jsou tady eh, koridory, tečka a nejsou tady nějaké paralelní koridory. A teď ještě k mítnému a k těm přirážkám. Eh, víte, nacházíme se ve velice ožehavé situaci vzhledem k tomu, jaký postoj k celé věci zaujímá rada. Já si opravdu myslím, že bychom eh, ten systém měli změnit a že bychom měli odstranit euro 3 a ohledně toho zmírňování dopravních zácp, tak tady si myslím, že těch 175 s čím přichází rada, to už je velice zatěžující eh, pro dopravce, pro nákladní dopravce. Já si myslím, že v tomto směru je třeba hledat s radou kompromis. Tento údaj je již z mého pohledu příliš vysoký. A on je tady ostatně ještě další problém a o tom jsme zatím vůbec nemluvili. A je to přitom stejně důležité. A jedná se o roli, kterou by měl hrát parlament. Tady se jedná o aktiv delegené, delegované pravomoci. V tomto textu vlastně existuje možnost se ještě zabývat otázkou metody výpočtu. Eh, tady si myslím, že je třeba opravdu zjistit, jaké mají, eh, jaká má parlament prerogativa. Tady můžeme eh, aplikovat tu legislativní, ten legislativní postup klasický a ne akt legislativní přenesené působnosti. V tomto bychom měli být jednoznační. A pak ještě internalizace vnějších nákladů, tak jak je o tom hovořeno v textu. Byl bych mnohem opatrnější té postupné zprávě, kterou bude vypracovávat komise o implementaci euroviněty, bychom již měli vidět eh, návrh na aktualizaci směrnice právě i ve světle eh, těchto nákladů. Děkuji, pane předsedo, já to řeknu stručně a nejdříve bych chtěla se připojit k ostatním, kteří chláně, chráně, chválili Saida, kteří už od začátku e, věděl, že očekají diskuse jako ta dnešní a že samozřejmě e, se tady budou vyjadřovat různá stanoviska. Já eh, to eh, znám eh, jenom písemně vlastně celou tu historii a můžu říci, že naši rakouští kolegové už se dlouho podílejí na celé téhle historii a myslím si, že i si jejich přispějím by bylo možné To je dosáhnout určitého pokroku. Konflikt s radou je věc, o kterou bychom se neměli pokoušet, nicméně je třeba spíš představit ambiciozní stanoviska a potom přijmout nějaký kompromis. Ochrana životního prostředí, jako jsou ta horská údolí a tak dále, a hospodářské problémy v dnešní době, to jsou problémy, které se e, velmi těžko e, e, slaďují. A proto si myslím, že to že účelová vázanost prostředků, to je velmi důležitý bod protože tímto způsobem můžeme přispět k tomu, aby ta infrastrukturní opatření a, a snížení životního prostředí, eh, tedy snížení eh, dopadu na životní prostředí bylo, eh, bylo možné provést. A teď už se dostávám k tomu poslednímu bodu. Ty nejnižší třídy vozidel skupiny 0 až 3, tak tam rozhodně nesmí být přirážka ta účelová vázanost je dobrá pro třídu číslo 6 a myslím si, že to by se mělo na radě prosadit. To jsou ty hlavní věci, o, kterých nám v zásadě jde, o které nám v zásadě jde. Děkuji. Děkuji paní Rane a pan Komucakos. Děkuji, pane předsedo. tak já vím, že eh, moje jméno se těžko vysloví. Eh, určitě je to horší než Simpson, ale ne tak těžké jako Lichtenberger třeba. Ale dobře. Každopádně eh, děkuji panu zpravodaji za doposud odvezenou odvedenou práci. Musím říci, že se jedná o velice těžký a složitý úkol. kolegové už řekli víceméně všechno a proto jenom eh, tři poznámky z mé strany. Za prvé, eh, v zásadě podporuji ten eh, základní směr, tak jak říkal kolega de Grandes, zejména pokud jde o problémy v okrajových oblastech, které, problémy zemí, které by potom platily velké případky, no příspěvky. A potom, pokud jde po, o pozměňovací návrh číslo 18, tak tam jsem pro. A za třetí, a teď se dostávám eh, k závěru, protože nechci zdržovat eh, debatu, jsou určité pozměňovací návrhy, jako je číslo 1. Tam jde o námořní eh, dopravu a ty předpokládané změny. Takže tady to musíme říct jasně. Tady si myslím, že jde o věc, eh, která vůbec nesouvisí s tím eh, souvisejícím tématem. Proč eh, se tady tím máme najednou zabývat? Jiné dopravní módy, zejména námořní doprava, tady nemají co dělat. Děkuji a za komisi pan Schmidt. Děkuji, pane předsedo. Já bych začal tím, že velmi eh, srdečně poděkuji panu zpravodaji za jeho velice angažovanou a skvělou práci, protože eh, tady na tomto návrhu. Chtěl bych zdůraznit, eh, že v komisi to vnímáme tak, že ten pragmatický přístup, který navrhuje pan Chadravý, je správný. Myslíme si, že nyní nastala doba, abychom prosadili principy do praxe a sice postupně tak, abychom ze šedé teorie udělali eh, každodenní věc v nákladní dopravě. A komise ví, že navzdory eh, vyjádřeným názorovým rozdílům eh, je eh, možné dosáhnout dobrého kompromisu v druhém čtení. Máme málo času, takže se uměřím na, omezím na technické otázky. Mám tady pět věcí. Za prvé interoperabilita. O tom se tady hovořilo několikrát a já bych chtěl potvrdit, že i my na komisi sdílíme pochybnosti, pokud jde o eh, stávající stav eh, interoperability a myslím si, že je nezbytné, aby jak komise, tak členské státy intenzivně pracovali na tom, aby příslušná směrnice byla včas provedena. Takže tady máte naši plnou podporu, pokud jde o pozměňovací návrh číslo 7. Samozřejmě některé formulace by bylo ještě třeba doladit, ale v zásadě souhlasíme. Eh, stejně tak eh, se komise domnívá, že ustanovení, které parlament navrhuje, pokud jde o neutralitu eh, přínos, výnosů z těch případků zácpy, máte pravdu provozovatele nákladních vozů musí dostávat správné celové, cenové signály a není třeba z toho generovat nějaké další eh, příspěvky, takže podporujeme příslušné no, výnosy, takže podporujeme eh, další eh, tyto pozměňovací návrhy. Potom samozřejmě není tajemstvím u další věci, že tady nemáme jenom otázku pravosti nákladů, ale máme tady důležitý nástroj k inteligentnímu řízení dopravních systémů. A proto eh, má komise velké ambice se svými plány a já jsem si jist, že až na něko, za několik týdnů vypukne debata o Bílé knize, tak eh, přijme na odpověď na eh, řadu dodnes nezodpovězených otázek. Takže všechny ty komentáře, které se zazněly a které jsou v pozměňovacích návrzích 23, 24 a 26, se ještě tedy pojednají v rámci Bílé knihy. To je nezbytné. A v této souvislosti také vítáme, že parlament vyzývá komisi předložit legislativní návrh, to je 24. Eh, Já jenom bych vás poprosil, abyste ctili iniciativní právo komise a, a abyste tam dali uh, if appropriate v anglické verzi. Potom eh, k zkrácení té korekční doby na eh, rok, to je sedmnáctka. Tam jde o to, že eh, možné přebytečné hm, příjmy by byly kompenzovány během roku. Technicky a administrativně to není problém, ale myslím si, že by to mohlo mít potenciálně nebezpečný eh, vedlejší účinek. Vedlo by to k tomu, že konjunkturální výkyvy by se okamžitě přenesly na daná průmyslová odvětví. A když se podíváte na rok 2009, kdy celkem eh, počet eh, vozidel, která musela platit mítné, hodně klesl, tak by to bývalo znamenalo, že by se bývalo zvýšilo mítné celkově, takže eh, v tomto hospodářsky těžkém eh, roce by eh, to bylo nepříjemné. Takže my jsme proto, aby se ta roční lhůta prodloužila na dva roky. Myslíme si v komisi, že ten kompromis, který v roce 2006 byl vypracován velmi delikátní a byl moudrý, ale eh, konjunkturální eh, výkyvy by měly být tedy vyrovnávány a neměly by okamžitě vést k dodatečné zátěži hospodářství. Takže tady bych byl proti tomuto pozměňovacímu návrhu. A potom eh, ještě jedna technická věc, ale možná, že je to ta nejdůležitější věc v celé debatě, a sice ta účelová vázanost. Komise je přesvědčená o e, jejím přínosu, zejména pokud jde o financování infrastruktury, ale i o přijatelnost celého návrhu. To je důležitý instrument. E, samozřejmě vidíme, jak je obtížná o tom debata. A myslíme si, že e, tady pragmatický přístup pana zpravodaje opět je velice moudrý. Máme tady precedenční případ s směrnicí o obchodu s emisními povolenkami která klade důraz na eh, vytvoření transparentnosti. Tam eh, se stanoví, že pokud jde o příjmy z eh, obchodu s povolenkami, tak, se od, tak tam je třeba postupovat transparentně nebo zavést transparentnost. A myslím si, myslíme si, že tento pří, pří, základ by mohl být zajímavý i pro vaši další debatu o účelové vázanosti příjmů z, eh, této, eh, z těchto více nákladů nebo z těchto výnosů eh, z mítného. Tak já doufám, že jsem odpověděl na většinu vašich otázek a děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Šmite. Pane Alkadravi, chtěl byste k tomu něco dodat? Ano, budu velice stručný. Různé stanoviska jsou známa, byla také zde prezentována. Já jsem také slyšel, že bychom měli z toho vyzískat co nejvíce, ale co nejvíce interpretují všichni různě. A já jako zpravodaj to potom všechno musím sjednotit, všechny tyto názory. Nejenom v radě, zde, ale i zde máme málo společných nákladů. Například špičkové časy, tedy zácpy, tady máme ještě přirážky, které mají být eh, přečteny, ale proto nemáme kvalifikovanou většinu. Toto všechno musím zohlednit a přesto musím také konstatovat, že když hovoříme o ambiciozních cílech, tak bychom celou věc neměli podceňovat, neboť to, co nyní máme na stole, to je možnost poplatek na infrastrukturu dále diferencovat. To znamená, že země mají mít možnost více řídit nákladní dopravu. Také nasmíme zapomínat na to, že v většině zemí tento poplatek zatím není dostatečně internalizován a to by měly také členské země využít a u externích nákladů také se započítává znečištění ovzduší a také eh, hluk eh, nejenom v průběhu noci, ale existuje také denní tarif. Není pravda to, co bylo řečeno. Existuje možnost zátěž hlukem započítat. A čísla pro započtení nákladů by v radě neměly být sníženy, ale také budou zvýšeny. To je realita, to je třeba vědět. A potom máme tedy mark-up, to znamená přirážka zamítne, to lze kombinovat s externími náklady a s poplatkem na infrastrukturu pro nejvíce znečišťující nákladáky. A důležité také je, že toto že také účelová vázanost příjmu může být více navázána na efektivní systém. A potom je tady ještě poslední věc. Jedná se o rámec. Rámec, který nabízí členským státům hodně možností. Jedna země tyto možnosti využije, jiná možná ne. A je třeba důležité stanovit tento rámec, který podpoří členské země, také ho budou optimálně využívat udělat, aby toto bylo možno dále rozšířit, efektivně rozšířit a abychom finálně získali dobrý systém a to pravděpodobně se nestane velice krátkece. Děkuji vám a potom tady máme otázku pana Kumocakose. To je pozňovací návrh číslo jedna to je to, co se děje také u jiných dopravních prostředků, pokud se týče internalizace nákladů. U námořní dopravy je tady napsáno, a to komise také podpořila, u námořní dopravy pravděpodobně vznikne systém ETS. To je tady jednoduše pouze vyjmenováno. Smysl tohoto pozměňovacího návrhu je v získání přehledu. A chceme také poukázat na budoucí kroky, které se mají udělat. Té, také se zdůrazňuje, že je třeba vytvořit rámec vše, všechny druhy dopravy a to by měla udělat komise. Ještě pokud se týče harmonogramu, pane předsedo. Pozměňovací návrhy mohou být ještě předloženy, ale velice rychle, tak abychom v Dubnu ve výboru mou, abychom mohli ve výboru schválit eh, oficiální stanovisko. Já se pokusím také paralelně jednat s radou, tak abychom dospěli k dohodě a tato dohoda by se měla orientovat především podle nadšeho většinového názoru ve výboru. To mě uh, Eh, přivádí opět k tomu, abych řekl, eh, že bychom neměli požadovat příliš mnoho, měli bychom postupovat realisticky ale také nejsem ochoten dát radě příliš hodně. Pan předseda, děkuji vám. 18. března a hlasovat se bude ve výboru v Dubnu a hlasovat na plenárním zasedání v červnu. Takže pozňovací návrhy se budou předkládat 8, 18. března, potom hlasovat ve výboru v Dubnu a potom plenárka v červnu. A další zpráva je rozvoj integrované námořní politiky. zpravodaje je pan Komucáko. Než začnete, pane Komucáko, si já žádám účastníky, kteří nyní odcházejí, aby odcházeli potichu. Také chci připomenout komisi, aby další rozhovory vedla mimo sál a prosím, odcházejte rychle a potichu.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 Okay, Mr. Kumutsakos. Dobře, takže na řadě je pan Kumutsakos. Pr- prosím. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, integrovaná námořní politika je novou evropskou politikou a je zvláště dynamická. Spočívá na efektivní eh, politice pro ostrovní, pobřežní a námořní oblasti a Eh, jde o to eh, přistoupit eh, k této politice rezortně jinak to ani není možné. Cílem této integrované námořní politiky je právě podpora synergií jednotlivých politik spojených s moři. Jde o to, Eh, posílit efektivnost, která by vyplývala z eh, dlouhodobě udržitelného rozvoje a která by byla příznivá ke všem odvětvím při plném respektování eh, životního prostředí a prosazování a podpoře rozvoje a soudržnosti regionů. Takže dámy a pánové, tady E, vlastně jde o první finanční nařízení e, spojené se integrovanou námořní politikou. 50 milionů eur je naplánováno na nadcházející tři roky. Cílem nařízení je posílit a prohloubit a e, celkově dále prosazovat E, přípravné e, práce a pilotní projekty, které až do posud existovaly a podporovaly rozvoj této integrované námořní politiky. Evropský parlament v celé e, sérii usnesení v roce 2007, 8 a 10 podporoval a podporuje stále tuto integrovanou námořní politiku. Ostatně v nedávném usnesení Evropský parlament také podpořil financování této politiky tím, že na období 2011 až 2013 eh, odsouhlasil částku 50 milionů eur. A ohledně nařízení, o kterém tady hovoříme, eh, jeho právní rámec může eh, být než ovlivněn tímto eh, mezi rezortním přístupem. Co se týče o zvýšení o 50 milionů eur, tak to se mi zdá poměrně velmi slabé a skromné, když to dáme do souvislosti s financováním dalších politik. Chtěl bych to ještě uvést. Je tady velmi zásadní Eh, hospodářská situace je velmi obtížná a rozpočtová omezení neumožňují, abychom eh, eh, prostě nechali nechali eh, bez povšimnutí špatné využití prostředků. To nás velmi motivuje a proto chceme velice detailně a zároveň pružně definovat jednotlivé obecné cíle a také konkrétní cíle tohoto financování. Je tady například eh, pozměňovací návrh 8, který eh, postupně eh, definuje mm, celkové cíle a potom eh, v dalším pozměňovacím návrhu jsou definovány cíle konkrétní. Další věc ohledně dohledu nad financováním se týká vlastně posílení a prodloužení tohoto dohledu. V té první fázi jde o to posílit ty hodnotící hodnotící, hodnotící zprávy a jednotlivé zprávy real, o realizaci programu. Je to například pozměňovací návrh 26, e, který hovoří přesně o těchto cílech. E, dalším způsobem je integrovat e, ten postup delegovaných aktů. Jde o článek 298 smlouvy. Pane předsedo, já chci říct, že tady jde o postup, jehož, eh, jež jde cestou záruky dohledu a eh, dalšího eh, dozoru ze strany Evropského parlamentu, aniž by byla spochybňována nutná pružnost, pružnost při realizaci programu. Chci se zmínit o tom, že výhody, které z tohoto poplynou, Eh, jsou jednoznačné, ale eh, nejsou dostatečně zohledněné eh, ve světle spolupráce s třetími státy. Tato spolupráce se může odehrávat pouze při plném respektování aký komunitér. A my tady máme úmluvu e, OSN ohledně námořního práva a další úmluvy a mezinárodní dohody e, v této věci. Co se týče finančních zdrojů, e, které se vztahují k tomuto programu, tak tady je odkaz na položku 2, která se týká zprávy těchto finančních zdrojů a pobřežních záležitostí a integrovaných strategií. E, tady jde samozřejmě o stanovisko rozpočtového výboru a také stanovisko výboru pro rybolov, e, které e, obě jdou touto cestou. Takže ten návrh zůstane takový, jak byl předložen a závisí ještě na tom, jak se vyvine diskuze já bych to chtěl také dále navrhnout v rámci naší, našeho postupu. Myslím si, že by bylo dobré tuto integrovanou námořní politiku eh, také začlenit do finančních výhledů na rok 2014 až 2020. Zmínil jsem se tady o příspěvku dalších výborů. Chtěl bych jim tímto poděkovat. Poděkovat výboru pro životní prostředí, výboru eh, REGI, rozpočtovému výboru a také výboru eh, pro rybolov za spolupráci spolupráci, eh, ke které došlo, za výměnu názorů, eh, které proběhly a za stanoviska, která byla vypracována. Já jsem ostatně přijal některé prvky z těchto stanovisek do návrhu zprávy, kterou tady předkládám. A tato spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Chtěl bych také poděkovat stínovým zpravodajům, se kterými budeme i nadále spolupracovat v duchu porozumění. A chtěl bych také poděkovat paní Beniny za spolupráci a poděkovat e, kolegům z Rady, se kterými jsme e, se mohli podělit o naše stanoviska, o naše obavy. A v závěru bych chtěl říct, že v během prvního roku financování tohoto programu e, vlastně to již běží, takže čas, který máme k dispozici eh, pro přijetí tohoto nařízení, je velmi omezen. A mým cílem je dospět k dohodě hned v prvním čtení. Rovněž bych chtěl eh, vzít v úvahu eh, připomínky a pozměňovací návrhy stínových zpravodajů a dalších kolegů, aniž bych ovšem si přál modifikovat tento text, který je technický a finanční. Nechtěl bych ho tedy modifikovat a učinit z něj takový vánoční stromeček, eh, který by byl ozdoben eh, jednotlivými prvky, které by neměly nic společného s obsahem a cílem tohoto textu. Myslím si, že společné eh, stanovisko parlamentu by také mohlo posílit má vlastní pozice během jednání s radou. A z tohoto hlediska je také důležitý podpo, je důležitá podpora kolegů ohledně toho, 50 eh, milionového eh, údaje a také eh, ohledně tedy aktů v přenesené pravomoci. To bude nejkontroverznější. Děkuji. Děkujete radě, ale já vás já vás musím v tomto směru ještě upozornit na takzvaného trojského koně vás jako řeka. Na řadě je pan Milane, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Eh, odvedli jsme skvělou práci. Alespoň tedy zpravodaj eh, určitě ano a já bych chtěl v tomto směru mu poblahopřát. Došlo k celé řadě setkání a do značné míry jsme se shodli v našich stanoviscích. Eh, integrovaná námořní eh, eh, politika, eh, to by byla samostatná diskuze, ale teď jde o to, jak tyto poslední tři roky a financování eh, těch jednotlivých eh, programů eh, se může promítnout do, toho, do té 50 milionové částky a dalších programů. Nejde o žádnou revoluci, aby to měla být revoluce, tak bychom potřebovali skutečně výrazně větší prostředky, aby tady došlo k, tedy ke skutečné integrované námořní politice. Ale já musím říct, že práce, která byla odvedena, je značná a já také do velké míry sdílím stanovisko zpravodaje. E, a pak e, jsou tady určité věci, o kterých bychom měli dále diskutovat. Například je tady stále ještě otevřená diskuze ohledně způsobu, jakým Eh, jsou vlastně tato nařízení a toto konkrétní nařízení eh, organizováno, jak je organizován celý ten postup. My jsme eh, někteří docela překvapeni to rozdělení, to přerozdělování zdrojů, tak jak je uvedeno v příloze, tak to vnímáme jako určitý problém při implementaci. Každopádně diskuze je otevřená uzavřena a e, rozpočtový výbor i e, výbor pro rybolov již začali diskuzi a e, jde o to, aby vlastně to přerozdělování finančních prostředků bylo rigidnější a transparentnější a aby to všechno bylo dostatečně v předstihu upřesněno. Jak říkám, tato diskuze by se měla ještě dále prohlubovat, mělo by se hovořit i s komisí. E, je tady určitý počet e, technických ustanovení, která jsou nám navrhována ze strany komise a samozřejmě musí e, se respektovat lhůty a cíle parlamentu. Takže já budu navrhovat pozměňovací návrh, který možná půjde e, cestou toho, aby to, co je v příloze, bylo převedeno do e, hlavního textu a články 2 a 3 budou, musí, být, musí být trochu e, redakčně upraveny, musí být upřesněny. Každopádně musím říct, že ten text je dobrý, uvidíme, jak se věci budou vyvíjet dále. E, výbor pro rybolov, zdá se, e, má v úmyslu předložit časový harmonogram, který je velice napnutý a velice rigidní a ještě se o tom pobavíme, e, zdali bude možné to nějak vyřešit. Otázka těch cílených projektů, pilotních projektů, to je možné řešení. Pak jsou tady další věci, pozměňovací návrh 11 ze strany zpravodaje například. Já si myslím, že eh, hovořit o odhadech bychom, bychom asi neměli. Tam eh, se potom většinou něco opomene a eh, v tom výčtu, o kterém je tady hovořeno, bychom mohli na někoho zapomenout a to by bylo škoda a e, tím nechci říct, že bychom nějak vylučovali diskuzi s jednotlivými aktéry, s jednotlivými zúčastněnými stranami. A dovolte ještě jednu připomínku, která se týká e, Středomoří. To je e, opravdu velice privilegované, privilegovaný prostor pro implementaci této integrované námořní politiky, protože to je prostor, ve které se nachází sedm členských států Unie a Eh, deset států, které ve stávajícím eh, kontextu se nacházejí v takovém trochu varu, i když lze doufat, že se v střednědobém horizontu eh, věci sklidní. Každopádně je třeba se podívat na to, co se v této oblasti odehrává. Je tady problém jak znečišťování životního prostředí, tak velice častý problém dopravní či dopravní problémy. Pak je to vlastně ta pobřežní oblast, která je největší eh, z hlediska Evropské unie, takže Středomoří by možná si zasloužilo určitou integrovanou námořní politiku, která by se koncipovala a odehrávala v těsnější součinnosti s dalšími eh, státy, více než je tomu v oblasti Černého moře, kde eh, je ten poměr členských států a dalších států odlišný a kde se to také týká menšího počtu zemí. Takže články 2 a 3 ty by se měly asi přepracovat a měli bychom se zabývat tím, jak se konkrétně zabývat středomořím. Ten časový harmonogram je možná trošičku e, problematický a já radši skončím, než mě předseda vezme slovo. Děkuji, paní Meissner za Dank. Děkuji. Toto téma mi leží velice na srdci, to víte všichni a proto je mi líto, že tolik lidí opustilo sál, ale možná, že se to týká také toho, že integrovaná námořní politika není tak známa a nemá k dispozici tolik peněz. Potom ještě druhá poznámka, já si vlastně protiřečím, protože brzy musím odejít. Já si tedy nechám říci, co ostatní tady řekli. A nyní k vlastně vlastní zprávě. Já již jsem řekla, že z mého hlediska se jedná o velmi důležitou zprávu. Jedná se pouze o 50 milionů euro, ale přece jenom je to 50 milionů euro, které bychom měli správně využít pro další rozvoj integrované námořní politiky. A během zpracování zprávy tady vznikla e, taková zpráva, že by se tato částka dokonce měla snížit, e, že to, to částku mělo několik států spochybnit, ale já jsem dostala informace, že se tato částka nezměnila. Takže tady byly různé názory. Na jedné straně méně než 50 milionů a na druhé straně někteří chtěli daleko více, ale získali jsme tedy 50 milionů, které bychom měli efektivně využít. Také v rozpočtovém výboru se o této částce nyní hlasovalo a tady existuje také stanovisko 33 milionů je věnováno na obecnou integrovanou politiku, což nabízí mnohé další možnosti a komise již má o jejich využití své představy. Já také považuji za dobré, že pan Komucakos toto, tuto politiku specifikoval a také mnoho věcí konkretizoval a opravdu mu jde o to, aby dal pobídku k konkrétním akcím a to považuji za velice dobré. Pan Kumocakos také udělal výčet, jak by se mělo přesně postupovat a tady s ním v tomto souhlasím. Je tady několik málo věcí, ke kterým mám připomínky. To jsou jeho pozměňovací návrhy, například pozměňovací návrh číslo čtyři. Možná, že je to otázka překladu. Tady najednou vypadly zájmové skupiny. Mně jde o to, abychom zapojili veškeré zájmové skupiny na všech úrovních a vždy byly tak také e, uvedeny. Možná, že je to pouze chyba překladu. Potom tady vypadly e, z pozměňovacího návrh 8, vypadlo pobřeží, je tady pouze mořská oblast, ale pobřeží k tomu také patří a potom v pozměňovacím návrhu 28, to je velice důležitá novinka. Tady se jedná o tu novinku, že se řekne, že nemá existovat doprovodní výbor, ale že tady jsou akt v přeneseném Eh, eh, pravomoci a tady my máme naši zodpovědnost a já tedy vlastně nevím, zdali by to nemohla být taková vlastní branka. Není konstruji to, že rada něco odvolá, co schválil, ale co my jako parlament chceme, možná, že by to mohlo pak eh, jít proti našim zájmům. Musíme o tom ještě hovořit, jak to v praxi bude vypadat. Já si myslím, že je dobré, že se zpravodaj snažil prakticky posílit pravomoc parlamentu. A o Středomoří. Pan Milan také již hovořil o tom, že Středomoří se velice hodí na zahájení integrované námořní politiky, protože toto moře je znečištěné, jsou, je tady hodně států, kteří na pobřeží tohoto, zemí, eh, tohoto moře leží. Ale bylo, je tady celá řada pilotních projektů, které jsou navrhovány a o těch bychom měli diskutovat, tak aby se na tyto pilotní projekty nevyčerpalo celých 50 milionů. Takže by měly z těchto 50 milionů profitovat všechny státy a já nyní jsem opět zapomněla poděkovat kolegovi Komucákovi za jeho zprávu a bohužel musím nyní odejít. Omlouvám se. Děkuji a teď pan Taylor to znamená. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu musím zdůraznit, že budu muset eh, odejít eh, velmi brzo po tom, co dohovořím. Nicméně chci eh, pana Komucako ujistit, že zelení podpoří těch 50 milionů eur předběžného financování v následujících dvou letech. Zpráva ukazuje, že se ty peníze dají na eh, tvorbu eh, politiky, eh, na trvalou udržitelnost a na dohled. A my si myslíme, že to je dobrý první krok. Pokud se podíváme na tu zprávu jako celek, tak tam vidíme například, že britská vláda vítá něk- které tyto posuny, pokud eh, to bude přínosné. Oni nechtějí eh, platit více peněz EU, eh, e ale chtějí přínosnost. Zejména tady hovoří o tom, jak je přínosné vysílat signály jdoucí na příští, napříč sektory. Zejména pokud jde o zajištění změny smýšlení v politice změny eh, klimatu. A to eh, naše frakce, a já jsem jim stínovým zpravodajem pro tuto otázku, se domnívá, že nám dává příležitost opravdu stanovit si určité ambiciozní cíle v oblasti klimatických změn. V poslední debatě o eurovinětě jsme eh, slyšeli, že komise uznává potřebu snižovat eh, oxid uhličitý ve všech eh, modech dopravy a proto my budeme předkládat eh, celou řadu pozměňovacích návrhů. A podle jednoho z nich by i námořní doprava měla se zahrnout do obchodu s povolenkami. Pokud jde o klimatické změny a znečištění, tak nás budou zajímat čistější lodě, motory a paliva a také jsou tady určité pokusy eh, řešit problém černého uhlíku. Toho se, na to se také zaměříme. Eh, také eh, se zaměříme na státní kontrolu přístavu, sledování provozu a vyšetřování nehod. Podobně si myslíme, že třeba se vrátit k otázce, které se věnovala i eh, eh, zpráva paní Majsterové nedávna ohledně příbřežní eh, těžby ropy. Viděli jsme to, co může se stát díky přírodnímu působení. Podívejte se na to, co se děje v Japonsku, na to, co se stalo, jaké nehody v Mexickém zálivu. Myslím si, že je třeba si z toho vzít ponaučení. Podobně to je poslední věc skoro, musíme se zabývat eh, přepravou eh, nebezpečného zboží, zejména přes námořně citlivé oblasti. A potom je tady také ta příbřežní eh, námořní doprava na krátké trasy. Možná, že tím bychom omezili objem zboží, který jede po silnici. Každopádně my se eh, pokusíme eh, přispět k vytvoření eh, této, nebo k dotvoření této zprávy. Děkuji zpravodaji za jeho, zatím, za jeho úsilí, zatím děkuji. A pan Van Dálen má slovo. Pane předsedo, já mnohokrát děkuji zpravodaji za zprávu. Myslíme si, že je velice dobrá. Mě zarazil pozměňovací návrh číslo 17 kde eh, se hovoří o tom, že pokud nebudou dispozici žádné další evropské prostředky, což je něco velice blízká našim srdcím, tak prostě mám tady, že jak to zopakoval pan Milaner ve svém příspěvku, pokud jde o prostředky pro eh, země eh, ve středu mm, zemí, tak mm, tak tam nechceme teď už přeznamenávat, kam peníze půjdou. Pozměňovací návrh číslo 7. Tam prst ukazuje zcela jasně. Bychom rádi v nějaký takový obecnější náznak. Já jsem si jistý, že budeme schopni se tam nějak dohodnout. pozměňovacích návrzích je celá řada dobrých věcí. Když jsme projednávali moji zprávu, tak jsme hovořili o, systému zelených přístavů. Chceme e, také, aby byly trvalé udržitelné konec konců. Takže chceme e, zajistit, aby e, lodi neznečišťovali prostředí, když jsou v přístavu. pan eh, zpravodaj, když eh, se zabývá tím, co se děje na radě, tak mm, možná vám to připadá jako trojský kůň, ale někomu to možná připadá jako naopak, že eh, se s troji vydává celé ločstvo. Děkuji, pane Fandálene. Myslím si, že my dva si budeme muset více začít číst o trojských válkách a, a, a Atenách. Pan Rike. Děkuji, pane předsedo. Já bych poděkoval Georgesovi za práci, kterou udělal. něco připomněl k té věci, protože se o tom bude hlasovat zítra na, rozpočtu, e, na rozpočtovém výboru. Zatím se o tom nehlasovalo, jak říkala paní Meissnerová. Takže otázkou je, jestli bychom si měli udržet ten e, rozpočet, aniž bychom zasahovali e, do toho tématu samotného. Takže první otázka. 15 milionů eur což je částka, kterou navrhuje komise. S tím souhlasíme. A rozpočtový výbor s tím asi také bude souhlasit zítra. Dopoledne samozřejmě. Chceme eh, lepší kontrolu eh, výdajů v této oblasti. My jsme zdůraznili, že tato politika by se neměla eh, financovat na úkor jiných politik. My jsme tedy eh, dodali, že tohle je z těch marží z kapitoly 1. A to je pro nás důležitá věc, protože eh, to dělalo starosti spoustě lidí. A pak je třeba eh, zapojit parlament do toho celkového programu, pokud je o stanovení úrovně financování. Co se týče Eh, této věci s přílohou, tak to prostě nelze. Nelze to z procesních důvodů. Já jsem diskutoval eh, i s komisí a je úplně jasné, že eh, ten nápad s tím zapracovat přílohu do textu je bohužel neproveditelný. To není možné i z právního hlediska, komise to jasně vysvětlila. Pak je tady otázka také konkrétní eh, designace určitých eh, rozpočtových linek. To také není možné. Eh, není možné v předběžné zprávě to prostě nějakým způsobem upřesňovat. Jiná věc je u toho příslušného výboru, kterou, kterým je tady rozpočtový výběr. A pokud bychom navrhli něco, co možná také bude, e, že by prostě určitá e, linka byla e, pro určité typy politiky, tak to je zase něco, co má na starosti příslušný výbor. To je třeba si uvědomit. A zbývají ještě dvě věci, které jsou velice důležité. To hodnocení v polovině období ze strany komise i parlamentu to e, má na starosti Georgios. A pak je tady problém, e, který je ještě třeba raznit, a to je otázka toho, jak se bude financovat po roce 2013. E, já si myslím, že výbor by měl hlasovat pro tuto zprávu a že tato zpráva bude také integrována do zprávy příslušného výboru a děkuji ještě jednou zpravodaji. Thank you, Dominic. Děkuji. Paní Foster. Yes, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. A děkuji uh, také zpravodajím. Myslím, že celkově za to široce podporujeme ty základní cíle eh, této zprávy. Nicméně eh, myslím si, že je třeba se k tomu ještě zeptat na několik věcí. Já bych se zeptala komise. Myslím si, že je třeba být obezřetní, protože eh, práce v rámci integrovaného námořního programu musí být eh, přínosná a musíme si ji moci dovolit ve stávající hospodářské situaci. Takže eh, pokud jde o ta úvodní ustanovení ohledně financování a těch 50 milionů, které tam komise navrhla. Já si myslím, že je třeba to vyjmout ze stávajícího rozpočtu, takže mě by pomohlo, kdyby nám komise vysvětlila, odkud těch 50 milionů bude brát. A kromě toho, ty peníze se budou používat na programy a projekty a jak se tedy budou eh, používat, o tom je třeba dál debatovat. A kolegové o tom eh, jistě tady už také hovořili. Pokud je pozměňovací návrh 4.8, to znamená úvodní ustanovení 6 a článek 2, tak se chci zeptat, co to je tady to slovo implementace. Tady se hovoří o regulačním procesu. E, to trošku e, jde proti principu subsidiaritu, takže jestli by nám to komise mohla vysvětlit. Pozměňovací návrh číslo 12, to je článek 3. tak tam mám trošku problém s tím slovem přeshraniční. Když se hovoří jak o přeshraničním sledování a jejich podpoře, tak u přeshraničního plánování námořního prostoru. Tady to přeshraniční, to by mohlo opět narušit ten princip subsidiarity. Takže já si myslím, že je tady v té zprávě řada dobrých věcí, pane předsedo, ale jak říkám, Zpravodaj říká, že je třeba se do toho pustit co nejrychleji, pokud si se to uzavří v prvním čtení, ale musíme si připomenout, že máme také určitou odpovědnost v rámci mezinárodních dohod. A proto je důležité, abychom toto udělali správně. Takže ještě jednou děkuji zpravodaji a těším se na vysvětlení komise. Děkuji, pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu Komucakosovi, neboť se také hovořilo o podílu o účasti, neboť je tady více poslanců z vnitrozemských zemí. Například rakouská poslankyně je tady mezi námi, eh, která má také zájem o tom, abychom měli dobrou integrovanou námořní politiku, neboť toto se také týká našeho společného vnitřního trhu. A veškeré přístavy, o kterých se již také dlouho bavíme ve dopravním výboru, sehrávají důležitou roli. Dále jsou to také transevropské sítě, které jsou mimořádně důležité. Pro mě je důležité, aby tato strategie vycházela z toho, co i regionálně v jednotlivých makroregionech existovaly. To jsou tedy činnosti, které musí být vzájemně provázány. Máme také atlantickou severní strategii, máme také strategii pro Baltické moře, máme Černé moře, Středozemní moře, všude zde máme aktivity, které spadají pod uh, rámec námořní politiky a které mají být realizovány. A nyní jsme u vlastně takzvaného územního plánování pro moře. To je také sou, část integrované námořní politiky. A proto já se ptám nyní komise, jakým způsobem, když budeme mít k dispozici těchto skromných 50 milionů euro, jak budeme tuto strategii provádět s členskými státy, jak jaké má komise zkušenosti. Budou vytvořeny pracovní skupiny z jednotlivých členských států, například ve Středomoří, eh, které potom budou zpracovávat eh, strategie pro Středomoří a budou se bavit o lepším využití zdrojů. Samozřejmě tady sehrává svou roli e, plavba, ale také rybolov a ochrana přírody a také turistika. Je, o to, jde o to, abychom měli programy pro ochranu těchto oblastí, ale pak se to týká také těžebných zařízení, to, například pro ropu. A když se bavíme o společném trhu, tak musíme mít stejné standardy, například u emisí, u plavby a také je třeba zapojit do této politiky nečlenské státy EU, jako je Rusko a Severní Afrika. Takže mě by zajímalo, jak toto z praktického hlediska komise vidí. Děkuji a pan Danelis na závěr. Děkuji, pane předsedo. To my se nyní nalézáme ve velice obtížné ekonomické situaci, ale 50 milionů euro na dva roky, to je opravdu málo vzhledem k našim cílům, které jsme si stanovili a také vzhledem k obecné evropské politice. My se domníváme, že ev integrovaná námořní politika musí být posílena a právě proto musíme integrovanou námořní politiku začlenit do e, finančního výhledu 2013 až 2017. Musíme mít dostatečné financování, které musíme posléze analyzovat a kontrolovat a to se mi také líbí, protože musíme kontro, zkontrolovat, jakým způsobem těchto málo prostředků bylo vydáno. Nevím, zdali aktiv přenesené pravomoci jsou zde správnou možností pro kontrolu, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Vztahy EU s třetími zeměmi musí být založeny na komunitárním právu a také na mezinárodních smlouvách a dohodách, například na námořním právu. Již jsme polovinu prvního roku ztratili, proto musíme přidat plyn a musíme rychleji pracovat, ale nesmíme zapomenout na naše cíle. Děkuji. Pan Užjas. Děkuji, pane předsedo. Já jsem chtěl zpravodaji poblahopřát a také poděkovat stínovým zpravodajům. Odvedli výbornou práci. Jak to říct? Je to významný krok kupředu. Je to eh, vyústění otázky a diskuze kolem ní, eh, která tady už eh, několik týdnů a měsíců probíhá. E, toto je velice aktuální politika, jedná se o nový nástroj a já si myslím, že bychom měli výjít z velice jednoduchého e, konstatování. Jsem naprosto pro e, takovouto cestovní mapu, kterou nám tady zpravodaj nabízí. Také s ním souhlasím, když říká, že by bylo dobré to celé uzavřít v prvním čtení. A samozřejmě všichni budeme muset se určitých věcí vzdát, eh, opustit myšlenku, že ten text bude obsahovat všechno to, o co stojíme. Budeme eh, se muset zbavit eh, tak trochu sobeckých postupů a hledisek a jít cestou integrované politiky pro <clears throat> tuto oblast námořní politiky. A Možná, eh, že bychom eh, do budoucna měli i více eh, se zaměřit na to financování. A teď k prioritám a tím to uzavřu. Měli bychom komisi požádat, aby kontrolovala způsob, jak budou uplatňovány jednotlivé tyto prostředky. To je velmi zásadní. Děkuji. Ještě dřív, než dám slovo komisi, Eh, tak eh, bych eh, chtěl říct, že tady nejde o jednu oblast, jde o integrovanou námořní politiku pro celou e, Evropskou unii a tady e, je také třeba zmínit e, jednu malinkou oblast Irské moře, Irish Sea. Prostě není to jenom jedna část, je to celková záležitost. Paní Beniny za komisi má teď slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat jménem komise výboru za to, že věnuje pozornost této oblasti integrované námořní politice. Děkuji E, také zpravodaji a dalším členům z jiných výborů. Je to tak, že vaše podpora je klíčová, pokud máme rozšiřovat e, tuto oblast. Je to nová politika, je to vlastně tříletá záležitost a E, my jsme také vlastně tuto věc založili na určitých pilotních projektech a integrovaném přístupu a teď vlastně máme před sebou další e, etapu. Uvidíme, kam až se dostaneme. Jedna věc je eh, tady, na kterou bychom neměli zapomínat. Eh, je třeba říct, že tato námořní integrovaná politika není nějakým způsobem náhražkou či zdvojováním toho, co se již v jednotlivých odvětvích děje. Ať už je to námořní politika, politika v oblasti rybolovu či politika v oblasti životního prostředí. A z toho také samozřejmě vyplývá to, že tady nemáme neomezené zdroje zdroje. Ty zdroje, které máme, jsou e, především určeny proto učinit určitá přemostění směrem k dalším sektorům a také zohlednit e, požadavky e, námořního sektoru, námořní politiky a to, aby se moře užívala udržitelným způsobem. Možná, že bych se mohla pokusit odpovědět na dvě specifické otázky, které položila paní Foster směrem ke komisi. Jedná se o pozměňovací návrh 7 a to o to, zdali slovo implementation eh, ne eh, princip subsidiarity. Zdali se jedná o implementaci pro členské státy a region. Ne, ano a ne. Samozřejmě, že ano, ale v celé řadě případů potřebujeme také jednat na komunitární úrovni, abychom zajistili efektivnost eh, té aktivity. Dám takový příklad. Pokud chceme zajistit, aby eh, údaje o eh, stavu moře byly združovány a sdíleny tak, aby je mohly potom absorbovat jednotlivá pracoviště na úrovni členských států, tak prostě potřebujeme postupovat na úrovni celé Unie, aby prostě ta, ty údaje byly kompatibilní. A to samé platí pro určitý monitoring, pro určitý ten dohled a sdílení e, údajů e, z tohoto dohledu, tam je to naprosto totožné s tím předchozím e, případem. Samozřejmě hlavní břemeno implementace je na bedrech členských států a subsidiarita je něco, co opravdu zohledňujeme ve všem, co děláme. Pan Kun se zeptal velice případně na to, jak zajistíme, že ty makrostrategie budou opravdu implementovány členskými státy. A to je, myslím, práce, která nemá konce. Prostě začínáme tím, že nejprve získáváme e, určité vstupy od členských států, od těch zemí, které jsou přímořské a od e, přímořských regionů a pak vytváříme určitý soubor toho, co vnímáme jako případné, e, případná opatření, vhodná opatření a konzultujeme Eh, tyto věci s členskými státy. Máme velice eh, motivovanou pracovní skupinu v radě a je třeba eh, si, si uvědomit, že Především jde o to, abychom zajistili kontinuitu určitého, určitého propojení s členskými státy, aby tady prostě Eh, nešlo o pouhou teritoriální a regionální politiku eh, pro určité eh, oblasti s určitými cíly, ale o takovou dlouhodobější perspektivu. A to si myslím, že ještě není možná všem úplně jasné, protože, jak jsem říkala, jsme velice novou politikou, ale snad to prosadíme v následujících čase. Děkuji a ptám se zpravodaje, zdali chce ještě něco doplnit. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat naprosto všem poslankyním a poslancům, kteří si vzali slovo, kteří hovořili konstruktivně, přišli s myšlenkami a e, úvahami, které zohledním. A teď ke dvěma obavám, které tady zazněly. Nejprve ten trojský kůň, o kterém jste hovořil vy, pane předsedo. Během našich a mých kontaktů s eh, radou jsem měl pocit, že tím trojským koněm jsem já takže eh, vy se vnímáte jako trojský eh, kůň, či vy jste tak vnímáno, tak pak je to naprosto v pořádku. Já jsem jenom chtěl upozornit, že by to mohlo být i obráceně. Uh, Eh, ne, je to, je to tak, je to tak, jak jsem říkal. A teď k tomu, co eh, říkala paní Mainz ohledně stížnosti na účast kolegů. Ona tu teď není, ale chtěl bych jí říct, že si nemá dělat starosti, protože v následující fázi, v následujícím eh, návrhu eh, bude už myšlenka eh, pilotního projektu ohledně eh, námořní viněty a to tady jistě všichni budou, když půjde o eurovinětu. A teď trochu vážněji. Předseda to si budete muset ještě objasnit s paní Wortman Call, pane kolego. Spravodaj nařízení, o kterém dnes hovoříme, není nějakým politickým rámcem. Jedná se o finanční nařízení, jedná se o nařízení, které má poměrně technický ráz a proto e, je třeba k němu takto přistupovat a nebrat ho jako e, politický text. E, to by mě samozřejmě velmi těšilo, kdybych tak postupoval, ale šel bych nad rámec cíle, který si tento text vytknul. Chtěl bych říct, že s touto integrovanou námořní politikou nevytváří vytváříme eh, nějaké eh, pobřežní oblasti, které již existují. O co jde, je tady vytvořit eh, určité propojení s politikami, které již existují. A k tomu, co řekl pan Milan, já mám také určité obavy, už jsme o tom diskutovali. Jde o to, zda tyto aktivity můžeme trochu specializovat, zda e, můžeme tedy jít cestou e, přiklepnutí určitých prostředků ke konkrétním aktivitám. A tady e, musím říct, že jsme hovořili velice dopodrobna. A z odpovědi od pana Rikeho ohledně rozpočtu se ukazuje, že to by bylo prostě velice Eh, úmorné úsilí a téměř nemožné, proto jsem to v textu nepřevzal. Eh, ten rozměr eh, nebo to propojení mezi tím obecným aspektem a velmi specifickým aspektem, to jsem se snažil do textu promítnout. A teď k té oblasti Středomoří. Je zřejmé, že to je oblast, která je velice důležitá a můžete očekávat jinou odpověď od někoho, kdo pochází z Řecka, ale jsou tedy i jiné oblasti, které pro členské státy, eh, ke kterým patří, jsou také velmi zásadní a významné a proto také e, se ta částka 50 milionů jeví jako velice malá. A k tomu, co řekla paní Vesner ohledně pozměňovacího návrhu 28, e, tak e, to je formální upozornění, které se týká delegovaných aktů. A k tomu, co se týká ITS, jak řekl pan Taylor, opakuji, nejedná se o politický text, ale o text technický a my tady opravdu nemůžeme převzít všechny jednotlivé prvky, i když já jsem se snažil zohlednit e, i požadavky na e, ochranu životního prostředí a e, dlouhodobě udržitelný vývoj. To jsou věci, které sdílím ale eh, pak jsou tady zase další odvětví, eh, která budou mít další připomínky a která budou chtít eh, zohlednit jiné věci jako emise CO2 a další. A k tomu, co řekl pan Van Dále. Já jsem se také snažil převzít to, co řekla komise, abychom zamezili případným překrýváním politik a ohledně těch obecných prohlášení, tak jsem se snažil jít takovou střední cestou. Zelení říkají, že předloží pozměňovací e, návrhy, já je neodmítnu hned z kraje, budeme o tom přemýšlet. A chtěl bych poděkovat panu Rike, e, který se zmínil o velice zásadní a komplexní otázce rozpočtu. Je to tak, že v radě se členské státy e, obrací k přerozdělení těch prostředků, ale uvidíme, ještě, jak to bude potvrzeno. Děkuji také paní Foster a panu Kunovi za jejich připomínky a vám za udělení slova, pane předsedo. Děkuji, Lhuta, pro podání pozměňovacích návrhů je 17. března. Hlasovat na výboru se bude v dubnu a na plánce v červnu, takže lhůta pro návrhy je 17. března. Děkuji vám, pane Komucakos. A nyní přejdeme ke stanovisku ke schvalování a dozoru nad trhem dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek. A my máme tady odborníka pana Azíleho, takže tady mm, vaše stanovisko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Pane Zíle, vteřinku. Milí kolegové. Tak vás poprosím a děkuji. Vzhledem k tomu, že vždycky eh, používáme angličtinu při přípravě této zprávy a, a všechna ta jednání se zájmovými skupinami eh, byla v angličtině, tak ani nevím, jestli bych byl eh, schopen to všechno vysvětlit v materském jazyce. Tak návrh komise se týká několika kategorií vozidel a spadají tam i elektrické vozítka, tříkolová, dvoukolová vozítka, mopedy, motocykly a také miniauta. A hlavním cílem bylo zjednodušit stávající právní rámec a vytvořit nové administrativní a technické požadavky, snížit úroveň emisí a probloubit eh, bezpečnostní aspekty a dozor nad trhem. Pro náš výbor je nejdůležitější otázka bezpečnostní aspekt, jako výbor pro dopravu tedy protože odpovědný výbor eh, za tuto věc je IMCO. A, oni, eh, a když se podíváme na, také na počty motocyklů a mopedů a, a jejich zemřelých řidičů na každý, každý rok na evropských silnicích je to 6 tisíc. Je velký počet. Když eh, se pustíme do hlubší analýzy, tak 16% eh, úmrtí na silnicí je právě na těchto vozidlech, ale eh, jenom 2% provozu jsou právě na těchto vozidlech, takže je to riziková skupina. Proto chceme rozšířit povinné Ehm, vybavení systémem ABS. A ne, ne, nejedná se jenom uh, o uh, nějaký nový uh, a systém ABS, ale chceme ten nejpokročilejší a mm, chtěl bych tady jít ještě trošku dál než komise. My chápáme i, jak byla obtížná veškerá ta vyjednávání mezi komisí a průmyslem, ale Trna jako za výbor eh, pro dopravu. Bychom se tady chtěli pustit do této obtížné otázky a jedná se to, hmm, jedná se tady o L3A, 3E, pardon, L3E a 1, což jsou v zásadě motocykly s hm, objemem 125 eh, kubických centimetrů a nižším s motorem, tedy z tohoto objemu. Já v zásadě eh, chci, aby tady eh, byl povinný systém ABS a maximální rychlost 80 km za hodinu. Pokud ten eh, motocykl pojede rychleji, tak bude muset mít tedy povinné ABS. A tím se tedy rozdělí tato kategorie. A pokud eh, některé ty motocykly eh, jezdí 110, tak eh, chceme, aby mezi nimi byl rozdíl. Jsou to motocykly, se kterými se dojíždí zejména. A ty je třeba odlišit od motocyklů, které jsou schopné jezdit tak rychle. Hmm, lidi na silnici nezabíjí ani tak síla toho motocyklu, ale rychlost. A proto navrhujeme tento pozměňovací návrh. Také a pokud hovoříme o tom eh, systému ABS, kolik to stojí ho eh, zabudovat do eh, těch motocyklů, které normálně nejsou příliš drahé. My jsme zjistili, že ta cena by byla asi o 100 až 200 eur vyšší v malou obchodě pro výrobce eh, nějaký 200 až 400. Pardon, obráceně bylo by to pro. A, a znamená to, eh, že ten motocykl, když vydrží 10, 10 eh, mm, let, tak je to 40 eur za rok. To opravdu není příliš mnoho. A navíc se tady sníží spotřeba, takže ten nákladový argument v zásadě neplatí jinak. A potom aha, eh, terénní vozidla, ta bychom také eh, rádi eh, zahrnuli. Jich jezdí spoustu po silnici. Nějakých 800 tisíc v EU. A vzhledem k tomu, že tato vozidla jsou v řadě zemí běžná, tak si myslíme, že musí plnit minimální funkční požadavky, pokud jezdí po silnici. Třetí eh, otázka jsou tady náraz, nárazové testy. Ale protože mini automobily eh, žádnými nárazovými testy neprocházejí, je to otázka budoucnosti. Českolky a mini auta a mm, vystavují velkému nebezpečí ty lidi, kteří s nimi to je třeba také zavést. A potom je tady také nová podkategorie kterou bychom rádi zavedli pro eh, vozidla, eh, pro motocykly enduro, protože i když jsou určené pro provoz mimo silnici, tak někdy je třeba je použít na silnici, tak tam musí eh, splnit určité bezpečnostní požadavky. Dále pokud jde o emisní harmonogram, tak to já si myslím, že návrh komise byl velmi vyvážený. Ale potom jsou tady mopedy Euro 3 a Euro 4. Ty, eh, pokud to přehočíte na kilometry, jsou nejvíce znečišťující vozidla z tohoto typu vozidel, o kterém dnes hovoříme. Takže tam navrhuji, abychom eh, zavodli, eh, zavedli Eh, úroveň Euro 4 pro motocykly, které jsou eh, starší než 3 eh, roky, respektive a zavedli o tři roky dřív, to znamená v roce 2014, než pro ty ostatní. Děkuji vám, pane Zíle, pan Higgins. Děkuji vám, pane předsedo. Musím e, říci, že souhlasím prakticky ze všem, co říká pan Zíle, odvedl skvělý kus práce. V zásadě on spojil 14 různých zpráv, 14 směrnic a to je něco, co potřebujeme konsolidaci textu, zejména pro výrobce. Myslím si, že to je směr, kterým se musíme vydat, protože pokud máte různé směrnice, například pokud jde o výrobu vozidel zboží, jedna z, e, řeší hlučnost, druhá emise, třetí e, bezpečnost, tak eh, je třeba to sjednotit. Takže Robert to udělal dobře, to takhle spojil. A potom, pokud je třeba snižovat emise, zvyšovat bezpečnost, a potom samozřejmě také přivednou k vývoji nových technologií. A dnes se tady hovořilo také o dohledu. Dohled eh, nebo sledování je velice důležité. Tak, abychom do EU nedováželi vozidla z eh, zemí, a konkrétně řeknu z Číny, která nesplňují eh, normy a nedoplňují, tedy nesplňují naše normy, které my stanovujeme našim výrobcům. Takže to je velice dobrý směr. Také pokud jde o odolávání eh, tlaků eh, výrobců, to je samozřejmě eh, velice důležité, protože oni mají velký zájem na tom, aby to všechno bylo laxní. A on stanovuje konkrétní bezpečnostní standard ABS. ABS je jediný standard, který je přijatelný, pokud jde o brzdící systém. S patnáctkou mám trochu problém, ale to, co předložím za EPP, by eh, rozhodně nemělo změnit hrubé směřování zprávy. Je to skvělý kus práce. A pokud jde o harmonogram, tak máme výbor v červnu a plenárku v září, takže budeme spolupracovat a, a budeme se zamýšlet nad nejlepšími výsledky. Takže ještě jednou gratuluji panu zpravodaji. prosím. Thank you, Chairman. Um, I've just been informed that our shadow... Děkuji, pane předsedo. Paní stínová zpravodajka Ines bohužel nemůže být dnes mezi námi a právě proto chci stručně pohovořit o našem stanovisku. My vítáme přístup ke zjednodušení legislativy tak, aby vznikla jedna směrnice, která usnadní život výrobcům a také usnadní homologaci. My bychom se měli zaměřit především na bezpečnostní aspekty a měli bychom posílit bezpečnost řidičů motocyklů. Také vítáme možnost zařadit ABS do téměř všech kategorií, ale rádi bychom dostali ještě další informace o tom, zdali ABS je vhodná pro e, motocykly s malým výkonem a zdali zabrání nehodám. Také se nám líbí automatické zapínání světel, což zvýší viditelnost, neboť tady je také podobná povinnost pro nové vozy, takže bychom se měli podívat na kompatibilitu mezi těmito dvěma předpisy. Dále také potřebujeme další studie, o návrhu, zdali by se měly vytvořit nové kategorie pro terénní vozidla, jak jako ATV a enduro a také bychom se měli zabývat například eh, dalšími zařízeními, například na přizpůsobení rychlosti a nebo také pokud se týče nárazů. Také bychom měli eh, zde myslet také na školení, vzdělávání řidičů motocyklů a já si myslím, že náš výbor zpracuje dobré stanovisko a my budeme v tomto ohledu dále zpravodaje podporovat. Pan Sturks. Děkuji, pane předsedo. I my jsme toho názoru, že zpravodaj zpracoval dobrý návrh, sdílíme většinově jeho názor. Chci se zmínit o několika věcech. Považuji dobré za dobré, že pozměňovací návrh číslo dvě se zabývá bez politikou bezpečnosti obecně. Můžeme také upozornit na otázku vzdělávání školení. To je ještě důležitější než u aut, ale potom také tady musíme zmínit otázku infrastruktury, protože infrastruktura je někdy opravdu nebezpečná pro řidiče motocyklu tady se nejedná pouze o bezpečnost vozidla, ale také se jedná o bezpečnost infrastruktury a vzdělání řidiče. Dále souhlasíme s pozňovacími návrhy eh, a také se domníváme, že určité bezpečnostní aspekty by měly být zapracovány a zpracovány rychleji. A pak bychom si měli položit otázku, zdali u motocyklů bychom mohli mít také zabudované eh, přístroje na adaptaci rychlosti. Paní Lichtenberger, prosím. Bohužel bez mikrofonu zřejmě. Okay. Vy, vypadl mikrofon. chci zmínit jeden bod, a to je rozlišování mezi normálním kolem, skutečným motocyklem a vším tím, co je mezi tím. A potom jsou tady také kola s pomocným motorem, které mají méně než 25 kg a jezdí do 25 km za hodinu. Jestliže od nich budeme požadovat stejný postup jako od jiných, pak dojde k velkému znevýhodnění protože budou poměřovány kategoriemi, kde vůbec nemají co dělat. Například problémy s rychlostí u vyšších rychlostí a také problémy s emisemi. Ty se zde vůbec nevyskutují, nevyskytují. Takže bychom možná se zamyslet nad tím, zdali bychom je neměli vyjmout, protože jsou to opravdu bicykly s pomocnými motory a nejsou to trvalé motorově poházené eh, moto, eh, poháněné motory, protože také se s nimi nejezdí na dlouhé vzdálenosti. Já jsem za stud já jela takzvaným motorínem do Itálie a jezdila jsem tam 600 až 700 kilometrů, ale to je moped a nemohla bych to urazit například na jízdním kole s přídavným motorem, protože ten, toto kolo je vhodné pouze pro urbání provoz takže si myslím, že by bylo chytřejší tato kola, tato jízdní kola tam nezačlenit, protože to by přinášelo administrativní mm, e, potíže pro určité třídy. A ještě jeden bod související se svícením ve dne. Já mám u toho určité pochybnosti. U neboť jestliže se svítí za různých světelných poměrů, tak to vede k různým dopadům, protože my jsme udělali u nás studie, že světlo ve dne nemá příslušné dopady a vlastně to není k ničemu. My tady se těžko prosazujeme proti levnému nařízení, které je předepsáno, ale nepřináší příslušný výsledek. Já si myslím, že tato záležitost se světlem vedne, eh, tak to je taková spirála. Nejdříve jsme začali u aut, teďka také motorky, tedy dvou kola a potom budeme také nutně osvětlovat chodce a děti, aby také byli na ulici a silnici silnici vidět. Takže toto je nesmyslný postup z mého hlediska. Thank you. If... Děkuji. Takže kdybych mohl říct já pár slov, tak bych řekla si toto. Děkuji a blahopřeji zpravody, Jovi ke té zprávě ohledně všech těch jízdní kol, mopedů, dvoukolových a tříkolových eh, motocyklů a tak dále. Bicykly jako takové bych eh, skutečně eh, vyjmul. Většinou se říká kola holandského typu, nevím, jestli to mají i jiné země. Eh, vypadá to jako takové kolo nějakého hodně líného cyklisty paní Lichtenberg dodává, že máme také horská kola, více horských kol. Předseda, ano, je tam prostě tak pomalá rychlost a tak dále a tak dále, že pryč. Ale tam, kde se to, a to souhlasím se spravodajem, otevírá třeba e, mopedům, tak těch je řada vidět e, například v římských e, ulicích a kolem středo zemí, tam prostě se většinou jezdí v sandálkách a kraťasech, to tam je vidět často. Takováto zařízení, ty prostě musí mít ten e, bezpečnostní e, brzdící systém typu Antilop. Nějakých 20% nehod e, je něco, co bychom prostě nemuseli vidět, kdyby ty systémy brzdové byly v pořádku. Takže velmi správně zpravodaj připomíná i otázky kolem nákladů já vždycky na tohle odpovídám a jaký, jaká je cena života. Takhle na to reaguju. Každopádně mopedy, skutry a e, ty auta s nízkým, či ty, e, to zařízení s nízkým výkonem, to bych e, z toho vyčlenil. A pak ještě něco. Lidé E, prostě jsou proti tomu, aby e, auta neměla e, ta, ta automatické zapínání světel během dne, ale měla by je mít právě ta vozidla dvoukolová a tříkolová a svým způsobem je to logické, protože když je budou mít všichni, tak to tak trochu ztrácí, ztrácí cenu. Všichni si jistě dovedeme vybavit eh, ty problémy. Ta nejhorší eh, silnice u nás v horách je právě v mém volebním obvodu a tam eh, se opravdu konají různé takové divoké závody a honičky a ti lidé mají velkou schopnost se navzájem zabíjet. Celá řada nehod, eh, které, ke kterým dochází, není přímo také často eh, chybou těch jezdců na eh, motorkách a dalších těchto vozidlech, dvoukolových a tříkolových, ale je to zapříčiněno dalšími okolnostmi. Pak samozřejmě nám všem jde o chodce o to, že by měly být eh, opatření eh, nějakými čelovkami nebo eh, něčím takovým na silnicích odlehlých, kde nejsou, není veřejné osvětlení. To vůbec není špatný nápad. Škoda, že tu není Michael. Já bych byl také rád, kdyby cyklisté měli čelovky, protože a zapnutá světla na svých bicyklech to eh, skutečně eh, je velký problém, protože řada těch eh, bicyklů osvětlena není během noční jízdy. To je také něco, co musíme zmínit. Je to otázka i lidského faktoru. Prostě můžete mít tu úplně nejlepší legislativu na světě, ale pokud na motorku posadíte idiota, tak se zabije. A jde také o osvětu a tak dále ale myslím si, že to je dobrý text a já naprosto sdílím ten e, e, směr a e, konkrétně tedy ten systém protiblokovací brzdní. A teď za komisi. Máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman. Good morning, good afternoon. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Nebo ještě pořád dopoledne. Tak, máte pravdu. Každopádně vám děkuji za možnost eh, zareagovat eh, a poskytnout vám některé výchozí informace pro to, eh, k tomu, co jsme navrhovali. Děkujeme panu zpravodaji, panu Zilemu. Je tady celá řada pozměňovacích návrhů, nebo možných pozměňovacích návrhů, které jsou velice smysluplné a které můžeme podpořit. Nicméně je tady jedna věc, o které hovořil, kde ten návrh je hovoří o vybavení těch e, nízkovýkonných motocyklů e, s systémem ABS, to jsou ty L3E. A to podle e, maximální rychlosti dosahované tímto motocyklem. My jsme provedli posouzení dopadů, o kterém se také hovoří v tom textu. Je jako na podklad našich argumentů tedy a tak můžeme eh, vzájemně rozlišovat vozidla podle eh, spousty parametrů a podle rychlosti. To se samozřejmě dobře měří, to je samozřejmě, ale těžko se rozlišuje v této podkategorii těch nízkovýkonných motocyklů mezi motocykly, které jezdí eh, rychleji nebo pomaleji než 8-10 km za hodinu. Tam jsou prakticky minimální rozdíly mezi nimi a my jsme tedy eh, došli ke společnému kritériu ehm, mezi směrnicí o řidičských eh, průkazech a tím, eh, co navrhujeme tady. Takže my navrhujeme A1, A2, A, A3. E, a ty limity jsou přesně v souladu s směrnicí o řidičských průkazech. To znamená, že pokud má někdo ehm, řidičský průkaz pro A1, tak eh, si myslíme, že eh, bude nejlepší, aby tohle zůstalo takhle upravené. Aby měl tedy... Eh, a potom, pokud je chceme vybavovat ty A1 s ABS a všechny, co, všechno, co bude nad a 1, to znamená více než 11 kW, už by bylo automaticky vybavené ABS. Já si bych vám připomněl, že jsme se pokusili dosáhnout řady cílů s tímto návrhem. Za prvé zjednodušení, zlepšení eh, v ekologického aspektu a v aspektu funkční eh, bezpečnosti a eh, zahrnutí systému sledování trhu. A chtěli jsme vyvážit všechny tyto návrhy, které navrhujeme. Všechno každé opatření má nějaký dopad na náklady. A my jsme se tedy pokusili přijít i z tohoto ohledu um, s rozumným návrhem. To je důležité při posuzování tohoto, této další podkategorie. Potom ještě k elektrickým eh, kolům, k elektrokolům. My nenavrhujeme nic jiného, než to, co teď už je. Či máme tady celou řadu vozidel eh, nebo bicyklů, které, které jsou eh, vy, eh, vyloučeny z homologace. A jsou to velice silná kola. Oni chtějí dokonce zvýšit výrobci 16krát jejich výkon. Takže <clears throat> nemusíme specifikovat co pro ně potom bude platit. A to je věc, na kterou jsem vás chtěl upozornit. Tak ještě, než ti dám slovo, Roberte, tak dovol, eh, abych vyjádřil názor, názor předsedy. Já si myslím, že 125 kubíků je moc vysoké na povinné ABS. Já si myslím, že cokoliv nad 49 kubíků by mělo mít ABS. dávat eh, lidem zbraň na zabíjení a ne, nechrání je. 125 je prostě moc. Ať, ať máte, co eh, eh, chcete v tom vašem posouzení dopadu, jak mě to je úplně fuk, jako prostě tohle je nesmysl. Roberte. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří tady dnes hovořili. Já si myslím, že se nám podaří nalézt dobré řešení. Příští týden obecně jsem velice potěšen a podaří se nám, věřím, eh, díky eh, odborným znalostem komise eh, nalézt vhodné kritérium. Já teda upřímně řečeno mám také takový smíšený pocit. Nejdříve jsme tam měli kategorie, podkategorie, ale najdeme vhodné řešení. Jsem si jistý, že se nám to povede. Pokud jde o to automatické svícení, potkávacími světly. My nemůžeme eh, eh, prostě zabránit eh, to, co se, tomu, co se děje s autům, s auty a potom říct motorkám, říct motorkám, že to nemusí mít, no to je nesmyslné. Takže my jsme to zavedli už před lety u nás v severské zemi a během léta a funguje to, zlepšuje to tu situaci v mnoha zemích je mezi dnem a v nocí určitý, určitá doba. My také požadujeme po cyklistech, aby povinně měli uh, e, světilko tady, čelovku nebo co podobného, nebo se prostě, nebo přijdou o život. Nejenom na silnici, ale i dokonce na krajnici. No, no, no, no, no, no, no, no, we are talking about... Ne, ne, tady nehovoříme hlavně. O nové eh, generaci eh, příležitostí. No tady problém s cyklisty je, že zákony platí, ale cyklisti eh, je nedodržují. O to, to, o to tu jde. Jimmy, ještě něco k tomu? Já jsem si to tady poslechnul, ty rakouské zkušenosti. A v Kanadě od té eh, doby, co zavedli denní svícení, tak to snížilo nehodovost o 10,1%. Ve Francii je to povinné eh, od minulého týdne, od minulého měsíce, říká řečník. A já si myslím, že je jedno, jestli je to eh, bicykl nebo auto, mot, motocykl, tak jenom něco velice stručně a potom to můžeme zabalit. Depends very much on the velice to závisí na oblasti, kde to provádíte, například v jižních zemích, kde máte jasnější světlo, tak to moc nepomáhá, protože tam není mlha. A potom za druhé, prosím vás, nesmíme dospět k tomu, aby chodec musel nosit helmu a musel, a musel by se obléknout do eh, nějakých eh, reflexních proužků. To je přesně to, kam se nechci dostat, protože jestliže bu, chodec vždy zůstane slabším eh, článkem silničního provozu a musí být na něj prostě brán ohled. Já si myslím, že nikdo tady nenavrhoval, aby chodili chodci v plné zbroji. Pak opravdu, jestliže člověk někdy chodí ve vesnických oblastech, kde není žádné osvětlení, tak byste se měli vhodně obléknout. To je pro vaše bezpečnost. A tak také cyklisté by měli být chráněni a měl by na ně brán, být brán ohled, ale oni také musí na kolech svítit v noci. Takže děkuji vám, děkuji vám. Lhůta pro pozňovací návrhy je 25. březen a hlasování ve výboru bude v květnu. Děkuji, děkuji Roberte. Takže nyní jsme na konci dopoledního zasedání. Vrátíme se do této místnosti ve tři hodiny a budeme mít výměnu eh, názoru s panem Jařembovským a bude se to týkat funkčních bloků vzdušného prostoru.